Uh, ladies and gentlemen, I think, um, A pánové, myslím, že už jsme se sešli v hojném počtu, takže jsme připraveni, můžeme zahájit schůzi, takže prosím, posaďte se. Máme na pořadu jednání hodně bodů a nemáme příliš mnoho času, takže bych vás formálně požádal, abychom přijali návrh pořadu jednání? Máte někdo nějaký pozměňující návrh? Není tomu tak, čili přijímáme návrh pořadu jednání. Toto zasedání se vysílá na webstreamu jako ostatní podobná zasedání, takže vítám naše posluchače přes internet a také minulý týden jsme vydali náš newsletter, informace, takže chtěl bych jenom naše internetové, internetové účastníky upozornit, že pokud chcete být přítelem tohoto výboru, tak prosím, máte možnost, máte možnost eh, si předplatit nebo objednat eh, tento časopis. Takže, co se týče zápisů, máme z 1. února. Zápis byl předložen. Pokud máte někdo nějakou poznámku, tak eh, máte možnost ji předložit do konce zítřejšího zasedání a váš návrh bude vzat v potaz. Takže vzhledem k tomu, že tady předsedám, ale jsem zároveň zpravodajem u dalších dvou bodů, tak bych požádal kolegyni, zda by mohla předsedat našemu zasedání. Takže je to trochu improvizované. Máme tady Bernadette, kterou bych požádal, zda by mohla předsedat nyní naší schůzi a předložit eh, mé dva body, takže máte možnost eh, si sednout do mého křesla a já představím své dva body. Voilà, donc la mise en place est en fait. Takže jsme se tady porovnali a já provizorně nahrazuji ve funkci předsedajícího pana předsedu k těm dvěma zprávám a teď tedy přejdeme k evropskému širokopásmovému e, pokrytí. Tam je zpravodajem náš předseda a já mu okamžitě tímto dávám slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli k prvnímu návrhu. Měli jsme užitečné setkání, kde jsme si probrali celou řadu návrhů, takže myslím, že jsme se na celé řadě bodů shodli. Budu o nich hovořit dnes odpoledne. Chtěl bych jenom říct si na úvod, že stanoviska skutečně přispěla k dalším pozměňovacím návrhům, protože, jak víte, v případě stanovisek jsme omezeni prostorem, takže tímto způsobem jsme návrh zlepšili. Chtěl jsem především do tohoto stanoviska pohovořit o budoucí generaci eh, širokopásmového internetu. Týká se to optických vláken, také je to spojeno s telekomunikačním balíčkem, týká se to především práv uživatelů. Já si myslím, že tento výbor přispěl k této problematice a já bych chtěl zdůraznit několik těchto věcí později. Ale v první řadě, co se týče aspektu jednotného trhu, je naprosto jasné, že infrastruktura, která bude konkurenceschopná, znamená širokopásmovou infrastrukturu, která bude vybudována na základě optického vlákna a také eh, bude lépe propojena k jednotlivým uživatelům. To je zcela zásadní nástroj, pomocí kterého bude jednotný trh fungovat lépe a budeme posilovat přeshraniční aktivity. To zdůrazňuji eh, v prvním pozměňovacím návrhu a také pokud chceme stimulovat investice, tak musíme mít plně fungující konkurenční a konkurenčně schopný trh. V tuto chvíli eh, dochází k velkým škrtům ve veřejných rozpočtech, takže musíme maximalizovat eh, hodnotu potenciálních investic do širokopásmového internetu. Čili já propojuji tyto investice především v oblasti otevřených sítí, chci maximálně vít vstříc poptávce, také z hlediska veřejných zpráv vlády, aby spolupracovali s poskytovateli sítí. Takže pokud sdílíte nějaké služby, pokud zvýšíte um, užitkovou um, operativnost své sítě, tak budete mít inteligentní síť, budete poskytovat uh, služby například v oblasti zdravotnictví, také veřejných zakázek prostřednictvím internetu a to vše pomůže a tomu, aby investice byly atraktivnější. Pokud to propojíte ještě s dalšími věcmi, jako například eh, přístupem eh, k daktům, k dalším typům infrastruktury, například pro zpracování ehm, odpadní vody a podobně, sanitační zařízení, tak to je zcela zásadní, protože eh, velice často náklady jsou spojené s tím, jak služby propojíte s zákazníkem. A pokud máme omezené veřejné výdaje, eh, především na venkově, ve vzdálených oblastech, musíme vytvořit velice atraktivní investiční balíčky. Kromě toho také potřebujeme veřejnou podporu. Eh, K tomu dochází v celé řadě zemí, ale musíme připravit eh, vhodné podmínky. Musíme vytvořit podmínky pro státní pomoc. Tyto sítě, které jsou podporovány veřejnými financemi, musí být otevřené, musí být konkurenceschopné, hlavně pro poskytovatele služeb. To je zcela zásadní. A na závěr se zabývám s otázkami práv uživatelů. Myslím si, že musíme velice tvrdě pracovat na tom, aby spotřebitelé měli sami zájem kvalitní služby, které jsou poskytované vysokokapacitním širokopásmovým internetem, čili musíme jim poskytnout přesnější, lepší informace o službách, které mají nyní k dispozici. Nedávno byla provedena studie Ofcomem, což je britský regulátor, a ten poukazuje na to, že spotřebitelé v průměru mají mnohem menší výhodu, co se týče eh, rychlosti, eh, která má být poskytnuta. Ta rychlost je mnohem nižší, než ji udává provozovatel nebo poskytovatel. Čili žádáme o vysokou kvalitu služeb a chceme, aby spotřebitelé měli mnohem více informací o kvalitních službách. Tento bod jsem tedy také zapracoval do stanoviska, protože si myslím, že um, poskytovaná rychlost širokopásmového internetu je důležitá a požádal jsem Evropský orgán telekomunikačních eh, regulátorů BEREC, který také podporuje náš výbor a podporuje Evropský parlament, požádal jsem je, aby vytvořili určité normy pro širokopásmový internet a propojení a aby se vytvořily určité standardy v této oblasti. Protože eh, stávající rychlost, která je poskytovaná v podstatě vede k tomu, že spotřebitelé budou spíš chtít používat optický kabel. A musíme, eh, například v Británii používáme určitý port. Pokud používáme optická vlákna, tak eh, tam není často žádný problém. Ale pokud se podíváme na aktuální a poskytovanou rychlost, tak eh, problém je v tom, že ty stávající sítě jsou postaveny na mědi. Řada z vás se zajímá o otázku neutrality a otázku otevřenosti internetu. Musíme zajistit, aby ve světě vysokokapacitního širokopásmového internetu poskytovatelé služeb nepoužívali diskriminaci, co se týče kvality služeb, aby tedy vytvářeli určité eh, diskriminační podmínky, o tom jsem hovořil už v jedné další zprávě, a Nařízení, která se používá je ve směrnici o telekomunikacích, která je používána regulátory, jsou, je sice adekvátní v tuto chvíli, ale měli bychom ji stále ještě přizpůsobovat situaci. Vidím v celé řadě zemí, že poskytovalé služeb poskytují mnohem více informací o tom, jak spravují sítě. Například v Velké Británii vznikla dohoda, eh, že se budou tyto informace poskytovat mnohem podrobněji eh, spotřebitelům, aby věděli, co mohou očekávat, co se týče širokopásmového internetu, rychlosti a co se děje v případě špičky. Čili takto předkládám stanovisko našemu výboru a těším se na poznámky ze strany stínových zpravodajů ostatních členů výboru a doufám, že připravíme kvalitní zprávu. Děkuji. Díky, Malkome, za všechny vaše připomínky a za vaši práci. Já dám teď postupně slovo všem stínovým zpravodajům. Nejprve je na řadě paní Koracamil a potom paní Korhola. Děkuji. Já bych chtěla říct, že jsem velice ráda, že mohu dnes představit stanoviska kolegyně Korholy, která zcela sdílím. Ona plně podporuje práci eh, odvedenou panem Malcolmem a také eh, to zdůraznění nutných investic, eh, tak aby byla dosažena ta digitální agenda v Evropě a širokopásmový internet je něco, nad čím se musíme opravdu vážně zamyslet, abychom zvýšili konkurenceschopnost a růst pracovních příležitostí. E, paní e, kolegyně Korhola také žádá, aby byla zdůrazněna nutnost rychlého převedení e, toho, telekom, toho rámce, eh, unijního rámce v oblasti telekomu všemi, eh, s, eh, všemi státy a ona je také vlastně spravodajkou k otázce rádiového, rádiového pásma a říká, že toto je rovněž třeba držet v souladu s, s tou agendou širokopásmového internetu. Děkuji. Teď dám slovo Antoniovi. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, Děkuji Malcolmu Habrovi za jeho práci a za příspěvek, který je vyčerpávající a komplexní. A zejména děkuji eh, za to, eh, že zohlednil eh, připomínky stínových zpravodajů z prvního jednání, pokud jde o elektronický obchod, zdravotnictví a různorodost technologických zdrojů a řešení pro odlehlejší regiony Unie. Toto sdělení je velice vítáno, protože uznává sociální a hospodářské přínosy širokopásmového připojení a širokopásmové připojení samozřejmě budeme bude informační eh, superdálnicí, eh, která dále povede k budování infrastruktury, eh, která umožní investice a růst v regionech těchto odlehlých. Pokud jde o ty transakční náklady informační společnosti, tak ty naopak sníží. A ve zprávě se také uznávají principy technologické neutrality, což vítáme. Sdělení také neopomíjí eh, možné nedostatky trhu a snaží se eh, eh, načrtnout podmínky, kdy konkurence mezi poskytovateli bude spravedlivá. Dále je důležité, aby způsob vynakládání evropských prostředků do infrastruktury se zlepšil a musíme se také více snažit lépe pojmenovat překážky, Eh, v tomto vývoji. Veřejný sektor eh, propaguje vlastně eh, rozvoj infrastruktury, respektuje a podněcuje nákup technologií a samozřejmě je také reguluje. A ta infrastruktura potom je důležitá pro elektronický obchod, pro celoživotní vzdělávání a pro podporu trhů Všechny ty vazby mezi eh, širokopásmovým připojením a rozvojem škol a nemocnic eh, jsou důležité. A zapojení eh, soukromého sektoru do rozvoje takových věcí jako elektronické zdravotnictví nebo školství je něco, co by mohlo vytvořit vlastně takový začarovaný kruh pokud jde o se širokopásmovým připojením. Každopádně děkujeme panu zpravodaji za jeho stanovisko. Merci. Děkuji. Pan Manders za Alde tady není a ptám se, pan Krocman možná? Frau Vorsitzende, tut mir furchtbar leid, aber wir wissen nicht, wir hatten gedacht. A, a, paní a, předsedající, a, je mi líto a my jsme nevěděli, že kolegyně nepřijde, takže já nemám žádné a, pokyny k tomu, co bych měla říct. Omlouvám se. To není zas tak nic eh, strašného, nemusíte z toho být eh, smutný, až dorazí, tak dostane slovo. V tom problém není. Za zelené, pan Enström není přítomen, možná, že někdo jiný, kolegyně Hajde. Já to řeknu velice stručně. Výslovně děkuji panu Harbrovi eh, také za to, že eh, hovoří o síťové neutralitě, eh, což bylo velmi horké téma, když jsme se bavili o, univerz- o směrnici o univerzální službě. Potom státní příspěvky, protože v členských státech jsou problémy stále s tímto, nejsou k tomu informace. Máme tady mezery v širokopásmovém připojení venkova a Mm, je třeba tedy využít možnost podpory. Potom je dobré, že se tady hovoří o evropských finančních instrumentech. Myslím si, že ty. A no, tamhle už jde. Takže celkově můžu e, říci, že vaši zprávu podporujeme, je velmi dobrá, poukazuje na důležité otázky a podíváme se, jestli tam v těch podrobnostech ještě nepředložíme nějaké pozměňovací návrhy, ale ob, pokud je o obecné směrování, tak jsme spokojeni a děkujeme vám mnohokrát. Alors, donc monsieur Man... Takže pan Manders mezi tím dorazil, necháme mu trochu času, aby se usadil a na řadu přichází pan de Jong, prosím. Děkuji, paní předsedající. I já bych chtěl poděkovat Malcolmu Harbrovi za jeho vypracované stanovisko. Myslím si, že tam je celá řada dobrých věcí a já mám k tomu ještě pár otázek a návrhů. Těm otázkám. Tak na jedné straně jistě konkurenceschopnost musí existovat. Já jako spotřebitel mám občas takový pocit, že za stolik toho na výběr nemám. Prostě ve Spojeném království má někdy provozovatel tak velký podíl na trhu, že je dost obtížné najít jinou variantu a dost podobné je to i v Nizozemí. E, takže jestli tak to mám vnímat e, první odstavec, tak nevím. Každopádně na druhé straně jsou tady také části e, celých států, velká území, především v těch e, velkých zemích, ty od ty vzdálenější oblasti v Irsku a jinde, kde třeba pro ty firmy to nevypadá až tak velmi zajímavé tam investovat. A přitom tady hovoříme o širokopásmovém připojení jako o základním právu pro všechny, pro jednoho každého. A mně se nezdá, že by v tom stanovisku bylo nějak jasně řečeno, že tady je požadavek povinnost, aby státy toto umožnili, aby, to, dejme tomu, ostrovy a vzdálené oblasti byly takto také zajištěny. A pak je to také samozřejmě otázka případného eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru v, těch, eh, v této, s tímto cílem. To je první věc. Druhá věc, ta se týká rychlosti. Já naprosto souhlasím. V praxi prostě nezažíváme situaci, kdy by ta rychlost byla něčím, co odpovídá tomu, co říká reklama. A zase od stránek ke stránkám se to může lišit. 100 megabajtů za sekundu, to si myslím, že je velmi kvalitní přístup, ale na některých stránkách musím říct, že se jedná o stránky, které jsou prostě zahlcené a tam se to výrazně zpomaluje. A já si kladu otázku, jak můžeme vůbec hovořit o nějakých eh, obecnějších pravidlech v této věci, protože se to přece liší, eh, jak jsem právě řekl, takže to nevím. A pak k těm připomínkám eh, nebo dalším návrhům. Tady se hovoří o e-commerce, o elektronickém obchodu a tento e, výbor se často zabýval e, tím, jak by měly být v této oblasti zohledněny malé a střední podniky, protože pro ty to není vždycky e, jednoduché, aby se v téhle oblasti uplatnili a my jako výbor zabývající se ochranou spotřebitelů bychom za to a vnitřním trhem na to měli dávat pozor těmto malým a středním podnikům by mělo být pomoženo eh, prostě zajištěním určitých služeb kolem toho zavádění eh, elektronického obchodu a tak dále. I jsou tady určité prostě už dané formulace v téhle věci, na kterých jsme se shodli ve výboru, to by tam asi mělo také být. A pak ještě něco, jsou tady určité skupiny, kategorie lidí, jako třeba seniori a tak dále. A eh, na ty bychom se také měli obrátit, na ty bychom také měli myslet, protože E, oni třeba e, automaticky nejsou v tom hledáčku, ale třeba e, zdravotnictví elektronickou cestou, to je jako e-health, to je také něco, co bude do budoucna nepochybně získávat na významu. Takže tyhle ty dvě věci, ale jinak to stanovisko mi připadá velmi dobré. Děkuji. Merci. Děkuji. A teď pan Manders, prosím, máte slovo. Uh, thank you, Chair. Yes, of course. Mnohokrát, ano. Širokopásmový internet bude důležitý, je důležitý nyní i v budoucnosti, protože se jedná o komunikaci mezi lidmi, což je pochopitelně nesmírně důležité a myslím si, že Malcolm už zapracoval některé mé myšlenky do dané zprávy, za to bych chtěl poděkovat. A myslím si, že to je stanovisko. Eh, výbor pro promysl se také ponaučí z našeho stanoviska, protože chceme, aby fungoval vnitřní trh. Vidím, že se vypracovávají stanoviska, ale bohužel ten příslušný výbor to často nebere v úvahu. Ehm, doufám, že tentokrát tomu bude jinak, protože podle mého názoru je to velice důležité, důležité, abychom poskytovali takovéto informace všem Evropanům, všem spotřebitelům. To je stručně vše, co jsem chtěla říci. Merci. Alors, les... Děkuji. Takže všichni stínové zpravodaje jsem již vyvolala. Katrin požádala o slovo, je tady. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, našemu panu zpravodaji. Já si myslím, že Malcolm odvedl eh, velmi pěkný kus práce a hodně se to týká našeho výboru. Samozřejmě otázkou je konkurence na eh, trhu. V případě, že jeden dominantní poskytovatel, tak jeho dominantnost rozhodně nepomáhá výběru spotřebitele. A potom pokud jde o v optické připojení, tak myslím si, že eh, neexistuje ani mapa toho, kde je to k dispozici v Evropě a to je velice důležité. Potom, pokud eh, jde o síťovou neutralitu, tak tam s vámi maximálně souhlasím. Potom jsou tady také věci eh, ohledně přístupu spotřebitelů. Já zastupuji oblast, kde máme spoustu odlehlých oblastí, a souvisejících problémů celá ta věc, která o, o, té, o, té, o té místní pumpě digitální, kdy prostě dva tisíce lidí mají, má přístup k nějaké takové digitální studni. Tak to je věc, kterou bychom měli dále, na kterou bychom se dále měli zamýšlet. Protože my nechceme, aby v Evropské unii existovalo digitální rozdělení. A se členskými státy je třeba neustále jednat a tak, aby eh, ti lidé, které zastupujeme, aby občané měli eh, přístup a právě takovéto venkovní studny, venkovské studny eh, digitální, by měli zajistit, aby lidé měli přístup k té digitální revoluci. Nikdo z nás se nenarodil za digitálního věku, ale ale spoleháme na digitální technologie v každodenní práci. A potom, pokud je o elektronické zadávání zakázek, to je nesmírně důležité. Podívejte se, eh, na eh, venkově a na ostrovech školy mají často eh, širokopásmové připojení, ale obce nemůžou ho kolikrát používat proto, aby si přesto nakupovali například protože oni, oni kolikrát eh, ani nemůžou, vzhledem tomu, že je tam nějaké výběrové řízení na to a to my nemůžeme připouštět do budoucna. Teď je to eh, problém, eh, který s tímhle silně souvisí, když nám to tak úplně nepřijde zřejmé. Musíme se tím zabývat do budoucna. Děkuji v Malcolmovi i, příspěvkům, i kolegům za příspěvky. Myslím si, že to hodně pomáhá mm, našemu růstu do budoucnosti. Je crois, Malcolm, que l'ensemble... Myslím si, Malcolm, že většina, eh, vlastně všichni poslanci, kteří se tady vzali slovo, jenom potrhli skvěle odvedenou práci, kterou eh, jste vykonal. A pak je tady ještě pan Frank Masson. Nevím, jak se to přesně vyslovuje. Děkuji, paní předsedající. To je pro mě skutečně jednoduchá záležitost. Není až tolik, co k tomu dodat. Eh, stanovisko Malcolma Harbra a připomínky, které zde dnes zazněly, to jde přesně v duchu, eh, který komise může potvrdit. Eh, my si myslíme, že to je důležité je vzhledem ke tomu sdělení a vzhledem k dalším krokům, které realizujeme v postupných fázích té digitální agendy. Odkaď vlastně vycházíme? Toto sdělení je součástí digitální agendy 3, která zase je jednou z iniciativ spadajících do Evropy 2020. Takže vlastně hlavním cílem toho všeho našeho snažení je růst a více eh, pracovních příležitostí. A to si jistě tady všichni uvědomují a uvědomují si význam plně fungujícího konkurenčního trhu eh, pro vytváření pracovních příležitostí a posilování, zabezpečování vnitřního unijního trhu. Já bych chtěl také zdůraznit jednu věc, kterou řada z vás eh, zmínila v eh, té či oné podobě. Otázku eh, vlastně nižších nákladů na investice. Tady vlastně jde o nějakou částku kolem 250 miliard eur a my víme dobře, že většina evropských vlád má teď opravdu velké problémy s finančními zdroji. Snižování eh, investičních nákladů je klíčové a cokoliv, co by v tomto směru mohlo ještě zaznít, bude vnímáno velmi pozitivně. Vzhledem Eh, k tomu, co je tedy teď realizováno, dovolte, abych ještě připomněl, že komise již provedla eh, veřejnou eh, konzultaci k neutralitě tohoto, této služby a přijde z brzké budoucnosti, předloží brzké budoucnosti prohlášení a také jsem to pochopil tak, že kolegové z DG konkurenceschopnost eh, pracují na eh, hlavních směrech v otázce státní pomoci a podpory. To je naplánováno na rok 2012, protože oni prostě zatím ani ještě nezahájili tu veřejnou konzultaci k tomuto tématu, tak vám to jenom říkám jako informaci. A teď ještě to, co nazýváme Village Pump, venkovská studna. Uh, takže my eh, v tom našem sdělení k širokopásmovému internetu jsme právě eh, zdůraznili nutnost vyhnout se té venkovské studně v této oblasti. Tady jde o ten cíl, který jsme si stanovali pro všechny eh, do roku 2020 a 50 domácností by mělo mít tedy 100 mega bitu za sekundu. My jsme se prostě snažili v tomto směru ty cíle jasně stanovit. Máme konkurenceschopnou infrastrukturu, která bude dobrou eh, konkurencí na eh, trhu. 30 eh, megabitů pro každého, včetně vlastně vzdálených oblastí i ve Skotsku a jinde, takže to je ten základ, z kterého vycházíme. Děkuji, paní předsedající. Malcolm, vous avez... Alors, je vais peut-être donner... Takže ještě data pro předkládání pozměňovacích návrhů je 24.3., což je za chvíli. Dále 13. 4. budeme projednávat tyto návrhy a budeme hlasovat v našem výboru IMCO tři, také 13. dubna, čili ten samý den. Dále v ITRE se bude hlasovat 7. května a potom předpokládám, že se to bude probíráte na červnovém plenárním zasedání. Takže Malcolme, ještě několik slov na závěr. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl poděkovat kolegům za jejich podporu a také ještě další myšlenky. Myslím si, že do čtvrtka eh, by mohli předložit zajímavé pozměňovací návrhy. Také oceňuji odpověď komise. Pan De Jong také položil několik otázek a co se týče cílů v oblasti širokopásmového internetu a jak by se měl prosazovat, to je na členských eh, státech. Pochopitelně budeme mít eh, samostatný návrh k tomuto tématu. Paní Rabkaj připravuje zprávu, takže já nechci zdvojovat eh, tento aspekt, a co se týče konkurenceschopnosti, to je také velice důležitý bod, protože je jasné, že když jsme prováděli rámcovou ehm, reformu telekomunikací, tak eh, poskytovatel optického vlákna musí poskytnout eh, tuto infrastrukturu i jiným operátorům. Musí to být nediskriminační. Dohoda o hospodářské soutěži musí brát eh, tuto otázku v potaz, eh, to znamená také otázku investicí. V některých zemích už existují určité vzorce, jak postupovat, ale musíme na tomto základě postupovat kupředu a zopakuji to, co jsem říkal. Týká se to především veřejných eh, institucí, které musí investovat a například ve Velké Británii tam máme vysoce konkurenční trh, co se týče poskytovatelů širokopásmového internetu. Máme tam také kabel, který konkuruje aktivně optickému vláknu. Eh, víte, že máme nové optické vlákno a také, když se podívám na ehm, eh, novou generaci bezdrátového internetu, tak ta bude také konkurovat těmto službám. Musíme tedy pamatovat na novou technologii, na nové kombinace nových technologií, které budou k dispozici a v těch nejvzdálenějších oblastech Evropské unie můžeme mít možná řešení i pomocí satelitu. Na to nesmíme také zapomínat. Bylo by tedy dobré, pokud by kolegové zaslali pozměňovací návrhy a um, aspoň to, co říkala komise, um, myslím si, že bych měl vyvinout určitý tlak na komisi a na daný příslušný výbor, aby předložili pozměvací návrhy a v případě dalších bodů těším se na vaše návrhy, předložím i několik svých pozměvacích návrhů a na závěr ještě k tomu, co říkala paní Korhla, prostřednictvím paní Grace Bild. Měli bychom se zabývat také otázkou radiospektra. To musí být kompatibilní s její zprávou, protože padlo eh, rozhodnutí o uvolnění rádového spektra, což je zcela zásadní pro poskytování širokopásmového internetu prostřednictvím eh, běžných eh, sítí čtvrté generace a také prostřednictvím místních bezdrátových sítí. A všem děkuji za veškeré příspěvky. Et je vais vous, vous allez beaucoup travailler aujourd'hui, je vais vous tak eh, vy budete dneska, pane kolego, pracovat hodně. Já vám mohu vlastně okamžitě znovu dát slovo. Teď půjde o vaši druhou zprávu nové obchodní politiky pro Evropu v rámci strategii Evropa 2020. To je velmi významné téma a dávám vám tímto slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tak eh, teď se na sebe beru úplně eh, jiný úbor a Eh, rád bych začal tím, že jsem byl moc rád, že koordinátoři se rozhodli eh, udělat eh, stanovisko k této zprávě, protože, jak asi víte, tak tento výbor považuje nebo bere svoji odpovědnost na globální úrovni velice vážně. A asi všichni víte, že vývoj evropského vnitřního trhu neprobíhá izolovaně, ale má také zásadní dopad na naše globální obchodní vztahy. A my jsme vycestovali na řadu misí, řada z nich, řada z vás byla v Číně, v Indii, ve Spojených státech s námi a, a tam jsme jednali o některých těchto otázkách. Já a, jsem se tady tedy e, zaměřil, myslím, že v dobré a komplexní zprávě na e, to, jak by tento výbor mohl přispět dobrým a užitečným způsobem. Asi vás tedy nepřekvapí, že standardizace a vytváření norem je e, do značné míry jádrem celé této problematiky. Z naší práce na normách je, myslím, zcela zřejmé, že normy, a zejména pokud se nám podaří dosáhnout globálních norem, jsou základními faktory umožňujícími globální obchod. A při naší práci na rozvinutých trzích e, s našimi partnery na rozvinutých trzích jsou e, normy ještě důležitější. Je to, že řada případů v případě e, Spojených států a i Japonska, je, kdy je obchod narušován a zpomalován odlišnými standardy. A ty standardy mají mít mají být pro spotřebitele a pro životní prostředí odlišné. A je to prostě dáno tím, že historicky se vyvinuli jinak, jejich tvůrci měli jiný pohled na svět. A já si myslím, že je třeba určitého politického tlaku, aby normalizační orgány lépe začaly navzájem komunikovat. Protože konec konců eh, různé normy, kterými se eh, dosahuje téhož, je eh, vedou akorát k jednomu, a sice ke zvýšeným nákladům na výrobu a vývoj. Já si vyznám například v automobilovém průmyslu. Ale když se podíváte na drahé zkoušky, jako kdy se musí najíždět z auty do eh, různých předmětů, aby se prokázalo něco kvůli nějakým normám, tak každá taková nárazová zkouška skojí 40-50 tisíc eur. A pokud to všechno musíte opakovat eh, eh, mnohokrát a připravovat k tomu auta, tak je to opravdu drahé. A já si myslím, že rozvoje peníze bychom měli dávat na vytvoření co nejlepších výsledků a ne na kontraproduktivní testování. A to tímto chci říct. Byl jsem eh, rád, že, eh, vytvoření, že eh, byla vytvořena Rada pro euroatlantický hospodářský rozvoj a teď se zaměřuje na nanotechnologie, elektronické, elektronické zdravotnictví, elektrická, automo, elektrická auta a nebo chytré rozvodné sítě. A proč bychom eh, měli eh, čekat na to, až eh, budou vytvořeny nějaké normy v budoucnosti, když teď ve spolupráci s americkými a japonskými a dokonce čínskými partnery můžeme pracovat na vytvoření norm od začátku. Potom pokud jde o bezpečnost výrobků, tak jak víte, tak náš eh, výbor má silné vztahy s americkým orgánem, eh, který za toto odpovídá. Já jsem také vaším jménem jel do Číny podepsat eh, dohodu o spolupráci mezi Čínou, Spojenými státy a Evropou, pokud jde o výměnu informací o bezpečnosti. A potom je tady otázka služeb to je také velice důležité a ukazuje to, jak bychom mohli dosáhnout zvýšení obchodu nebo prohloubení obchodu eh, v eh, službách po celém světě. Asi vás nepřekvapí, že eh, zmiňuji v elektronické zadávání zakázek. Vím, že paní Rýle, která k tomu bude mít separátní zprávu, sdílíme názory. A potom tady mám také v něco eh, k otevírání nových eh, trhů, eh, na čem jsem spolupracoval s partnery. A potom končím svoji zprávu o inovacemi a otevíráním trhu novým inovativním službám a produktům. A konkrétně tady hovořím o zelených technologiích. Částečně se to týká mé poznámky o normách, ale také o toho, jak podporovat eh, spojenou, spojený výzkum a vývoj. A eh, to, aby eh, jednotlivé části té obchodní arény mohly navzájem spolupracovat, to znamená jednotlivé země, aby spolu, eh, spolupracovaly. A ještě jednou bych řekl, eh, vaše pozměňovací návrhy budou nepostradatelné k obohacení tohoto návrhu, protože docela jistě se vám podaří napsat mnohem více zajímavých nápadů, než já jsem napsal v těch svých prvních šesti paragrafech. Vymakleme, dáme slovo s tím novým zpravodajem a jako první bude paní Legrip. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěla poděkovat panu předsedovi Malcolmovi Harbrovi k jeho stanovisku a chtěla bych poděkovat také za jeho ochotu, eh, kterou uplatnil, když se okamžitě eh, spojil se stínovými zpravodaji eh, na vypracování tohoto stanoviska. Čili některé ty návrhy už tam jsou zakomponovány, takže Některé věci už tam jsou, asi ne vše, ale to je, myslíme, cílem této diskuse. E, na úvod bych chtěla říct, že obchodní politika Evropské unie e, skutečně vyvolává určité obavy, protože pochopitelně je zcela zásadní, může mít zásadní dopad, e, také musíme vytvářet její orientaci, přijímáme důležitá rozhodnutí, a má to přímý dopad na náš ekonomický růst, na naši konkurenceschopnost a pochopitelně také na vnitřní trh, trh práce, na celou paletu eh, výrobků, které jsou poskytovány spotřebitelům. A má to také dopad na fungování našeho trhu. Takže samozřejmě eh, výbor ve svém sdělení uvádí, že naší prioritou je Eh, dokončení vyjednávání v Doha, ale nechci říct, že bychom to měli dělat za jakoukoliv cenu. Eh, musí to být sice ambiciozní vyjednávání, ale musí být také komplexní a globální. Čili to musí být výsledek tohoto vyjednávání v Doha. Dále máme také dohody o volném obchodu, o kterých Evropská unie vyjednává, která se připravují, ale také Eh, nesmíme zapomínat na naše obchodní partnery a neměli bychom se nic nalhávat, co to naši konkurenti. Z tohoto důvodu si velice dobře uvědomujeme globální realitu na půdě VTO, kde se provádějí bilaterální vyjednávání pro vytváření dohod o volném obchodu, čili eh, musíme být pragmatičtí, realističtí a neměli bychom být naivní. Takže chtěla bych eh, navrhnout několik bodů, no, tři body, velice stručně k těm bodům, které předložil Malcolm, tomu jeho návrhu zohledňuje důležité body pro náš výbor, ale chtěla bych se vrátit ke třem věcem. Co je zásadní, je důležité, abychom prosadili princip reciprocity a symetrie. Musíme trvat na těchto dvou principech, čili reciprocitě. Jak víte, loni v září jsme probírali vztahy s našimi strategickými partnery a s Evropskou unii a tam se poprvé hovořilo o principu reciprocity a nyní cituji, je důležité, aby naši eh, noví partneři eh, odpovídali na naše snahy a aby také komise, která předkládá ve svém sdělení určitý návrh, který byl předložen um, na podzim, ke kterému měl možnost se Evropský parlament také vyjádřit v rámci naší zprávy, o které jsme hlasovali koncem loňského roku. Čili je důležité, abychom také opět potvrdili a rozpracovali tento princip v našem stanovisku. Čili ještě jednou bych chtěla eh, zdůraznit všechny dohody o volném obchodu musí být uzavřeny ambiciozním způsobem, ale nesmí být naivní, čili musí být vyvážené a musíme vzít v úvahu specifičnost obou stran. Jednak z ekonomického, sociálního, ale i ekologického hlediska, čili musíme vytvořit dobrou rovnováhu. Především, co se týče otevření veřejných trhů, eh, tak jak je to ve vašem stanovisku, pane předsedo. Zároveň bych chtěla pohovořit o dopadu těchto dohod o volném obchodu eh, na velice citlivé sektory, například eh, na zemědělství, ale není to jediný citlivý sektor, protože zde existují určitá nařízení, která eh, jsou méně závazná na straně našich partnerů a vznikají tady určité rozdíly, což má neblahý dopad na ekonomický růst, na naše citlivé sektory. Čili mně přijde zajímavé, že v rámci vyjednávání o volném obchodu um, provádíme analýzu dopadu uh, v případě těchto potenciálních dohod a jaký to bude mít dopad na náš trh. Ještě stručně další téma, které bylo nedávno předloženo uh, panem komisařem Barnierem a také panem komisařem Tajanem. A týká se to hodnocení investic do Evropské unie. Myslím si, že bychom měli vytvořit orientaci naší obchodní politiky, která, jak už jsem říkala, nesmí být naivní, musí se také vyvolat určitému protekcionářství a měli bychom zahájit skutečnou diskusi o příležitosti, jak zhodnotit investice, které jsou mimo evropské v rámci Evropské unie. Měli bychom také provést studii dopadu, jaký dopad to bude mít, trvalý dopad na naše podniky, na naše jednotlivé sektory. To by bylo asi zajímavé. Čili na závěr ještě jednou děkuji panu předsedovi Harbrovi za jeho práci, kterou vložil do tohoto stanoviska a kterou se snažíme ještě obohatit a doufám, že neustále bude s námi pokračovat v diskusi. Děkuji a nyní bych ráda předala slovo dalším stínovým zpravodajem paní Stýler, Rule a dalším. Chtěla bych vás jenom požádat, abyste byli velice struční, protože čas letí. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji i eh, našemu panu zpravodaji. Pokusím se to říci stručně. Eh, souhlasím s hodně eh, tím, co řekli předřečníci. Já myslím, že pan zpravodaj má pravdu, pokud jde o eh, veřejné zadávání zakázek, potom je tady také otázka uhlíku v ekonomice. A potom ehm, stárnoucí populace. Samozřejmě tady je potenciál vytvářet produkty v souvislosti s tím k bezpečnosti eh, spotřebitele a výrobků, tak to je důležité, že to tam je. A když v, roce, v bodě 6 hovoříte o konkurenční výhodě, to je samozřejmě eh, jádro toho, co se tady, snaží, toho, co se tady snažíme řešit. My se snažíme z eh, těch našich schopností udělat klíčové faktory úspěchu a myslím si, že potom tady předřečník hovořil o obchodě a našich ekologických cílích. To jsou prostě věci, které, myslím, by se tam dali trochu, ale celkově to, co jsme tady udělali už normalizaci, to se tady uznává a myslím si, že všechno dohromady se tady tak jako spojuje a to je dobře. Vielen Dank. Ich möchte auch nochmal Děkuji. Já bych eh, ještě jednou výslovně eh, eh, podpořila pana Harbra, pokud jde o jeho tlak na normalizaci, standardizaci, protože si myslím, že je to jeden z hlavních faktorů v této oblasti a nemůžeme ho zdůraznit přes příliš. Čili je třeba mít obou strany uznávané standardy a to je důležité. Chci varovat před přeceněním toho elektronického zadávání zakázek. Poukázala bych na to, že eh, teď eh, samozřejmě už je eh, zelená kniha k veřejnému zadání zakázek a je třeba, abychom aby se vyjednávání na VTO také promítla k tomu, co se, do toho, co se děje v EU. Ale neměli bychom se naopak nechat brzdit tím, co se tam děje. Takže důležité je otevírání trhu, ale když eh, potom přijde argument, že u nás můžou nastat eh, problémy s inovativními metodami, tak to si myslím, že to, je, to už není tak dobré. Máme tady samozřejmě eh, některé konkrétní problémy. Já vítám to, co říkala před předřečnice k posuzování následků. Myslím si, že potřebujeme mnohem lepší posuzování eh, důsledků, zejména nebo dopadů, zejména u senzitivních sektorů, ještě před eh, přijetím eh, konkrétních usnesení. Děkuji. Pan Krosman možná chtěl hovořit místo paní Schmidt? Oh, um, Schmidt would... Tak Náš eh, zpravodaj pan eh, Ole Schmidt by rád poděkoval eh, panu Harbrovi za spolupráci a za skvělou zprávu. Pan Schmidt se domnívá, že většina z těch nezbytných oblastí už je tam pokryta na návrhu stanoviska a text podporuje. Nicméně se také domnívá, že je třeba tam také odkázat na dopad svobodného obchodu na zemědělské výrobky. V současné době zemědělské výrobky eh, představují 7,4 celkového dovozu EU a eh, to je samozřejmě důležité pro eh, tedy spotřebitele i pro důležité fungování vnitřního trhu. Kolegové z eh, schromáždění AKT a pan Schmidt eh, zdůrazňují, jak je důležité, eh, aby tyto země měly dopad, tedy přístup na evropské trhy, protože většina dovozů, 67,7% z těchto zemí jsou zemědělské výrobky. Více volného obchodu v této oblasti by zásadně ovlivnilo Evropu i jednotný trh a tyto země. Tento trh je důležitý mm, i pokud jde o vliv na evropské spotřebitele a to je třeba odrazit ve stanovisku. Imko, děkuji. Děkuji vám a slovo má traf, pan Travkovský, omlouvám se za výslovnost. Velmi stručně k té transatlantické hospodářské radě. Já jsem byl e, v delegaci pro Spojené státy a naprosto souhlasím s tím, že tato transatlantická hospodářská rada je velmi důležitá. Také ale musíme zmínit to, co děláme u nás v parlamentu. Hovoříme o Eh, legislativním dialogu s eh, kongresem a jde o to, abychom eh, také měli na zřeteli určité priority, nejenom zahraniční politiku, ale také regulační záležitosti a tak. A teď vlastně poprvé diskutujeme o elektronickém obchodě a zdá se, že nás teprve teď začínají naši američtí partneři brát trochu vážněji po těch strastech s Lisabonskou smlouvou a tak dále. Takže e, ve stanovisku bychom měli hovořit také o tom, co se odehrává zde, v tomto parlamentu. Děkuji. Předsedající, děkuji. Paní Korazabil, e, děkuji. Já bych chtěla podpořit e, přístup kolegy Malcolma, když jasně sděluje, že Eh, svobodný volný obchod je tou cestou eh, k konkurenceschopnější Evropě. Bylo by Eh, dobré tady zmínit, že tady reagujete na určité obavy malých a středních podniků eh, v Evropě, které prostě vnímají, že tady nemají rovné podmínky s ostatními. To je dobré, že na to upozorňujete, že hovoříte o nutné konvergenci a o bezpečnosti eh, výrobků. Mě konkrétně zajímá bezpečnost hraček a to je velmi důležitá oblast, protože většinou se jedná o dovozy do Evropy a my bychom měli mít možnost také sledovat, eh, provádět inspekci norem, zdali prostě ty normy u výrobců těchto hraček eh, odpovídají našim evropským normám. A ještě jedna politická věc eh, si mohou. Pokud chceme být konsistentní s tím, co se teď, dejme tomu, odehrává v středozemí, v severoafrických zemích, tak my musíme být připraveni na novou obchodní politiku eh, zde v Evropské unii. Musíme být otevřeni eh, vývozům z těchto zemí. Nemůžeme pořád jenom halasně volat po, o podpoře demokratických eh, hnutí v těchto zemích a zavírat dveře před dovozy z těchto států. Obchodní politika je jeden z největších nástrojů, který Evropská unie má v ruce pro podporu míru a demokracie a já v tomto směru předložím pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nikdo další nepožádal o slovo, takže si myslím, že teď je na řadě komise, konkrétně pan Miguel Sevajos Baron. Děkuji paní předsedající, děkuji poslankyním a poslancům za příspěvky k tomuto textu sdělení komise Eh, bylo vydáno v listopadu loňského roku a je to součást příspěvku ke agendě Evropa 2020. To odpovídá to naší dlouhodobé strategii. My se snažíme prostě mít takový dlouhodobější přístup a e, definujeme priority a hlavní cíle e, v této agendě a také v agendě e, takzvaného multilaterálního obchodního rámce. Odpovídá to také oblasti jednání v rámci kola Doha a snažíme se tedy vyjednávat priority a teprve po uzavření jednání uvidíme, jak to bude vypadat s uplatňováním a v dlouhodobějším horizontu pak uvidíme hospodářskou návratnost všech těchto politik. Jsme velice rádi, že e, vážené poslankyně a poslanci e, zmínili hlavní priority tohoto sdělení, především e, to, že komise dává důraz na to vyrovnat se s velkými překážkami, nejenom, dejme tomu, Eh, v oblasti tarifů eh, v Spojených státech a tady naše politika začíná už nest určité ovoce, ale eh, také je důležité další jednání s Čínou a Japonskem, tam vedeme dialog. Pak jsou tady určité důležité věci pro komisi, jako je zadávání zakázek a odkaz na zásady symetrie a reciprocity. To je zohledněno, to se také objevuje stanovuje, zohledňuje v našich návrzích k veřejným zakázkám a také k otázce přístupu na trhy. Děkuji za pozornost. Děkuji vám a ještě dřív, než dám znovu slovo panu zpravodaji Malcolmu Harbrovi, tak připomínám časový harmonogram. 24. března vyprší v poledne lhuta pro podání pozměňovacích návrhů, 12. dubna se jimi budeme zabývat a výbor IMCO bude následně hlasovat 13. a e, INTA 23. E, května na plenárce se bude o této zprávě jednat červnu. Takže teď eh, pan zpravodaj, eh, to je opravdu velké, velký objem práce, který má za sebou. Děkuji paní předsedající a děkuji za to, že mi dáváte příležitost, abych eh, se také vlastně mohl eh, jako zpravodaj zde vyslovit a že jste nám za mne vzala úlohu předsedajícího, za to vám velice děkuji. Chci poděkovat všem, kteří si vzali slovo, vaše připomínky jsou velmi cené, těším se na vaše pozměňovací návrhy a kolega Rafael tady velmi správně poukázal na Eh, to, že je třeba zdůraznit význam transatlantického hospodářského dialogu. Já se osobně domnívám, že ostatní výbory musí být v tomto eh, úsilí mnohem aktivnější, než to eh, jsou dosud. Je zřejmé, že má naprosto kolega pravdu, když hovoří o významu tohoto dialogu, ale myslím, že tady je třeba většího zapojení a využití expertízy dalších výborů. Eh, myslím si, že my se s kolegy dalšími předsedy výboru eh, setkáváme s tou praxí, že Eh, naši američtí partneři se prostě s, námi, ne, s námi tyto věci kon, nekonzultují pravidelně, jak by člověk očekával, takže tady vlastně je eh, zdůrazněna eh, tahle věc. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom si, dejme tomu, i projedn, prodebatovali nějaký taktický pozměňovací návrh, který by také zakotvil tu nutnost toho širšího zapojení dalších výborů v této věci předsedající si vypnula mikrofon, bohužel, takže ji není slyšet. Nicméně zdá se, že pan Malcolm Harbour se ujme své funkce předsedy. Good. Well, thank you very much for that opportunity. Takže já vám mnohokrát eh, děkuji eh, za příležitost eh, pracovat na těchto dvou záležitostech, které mě mimořádně zajímají. A nyní přejdeme ke zprávě pana Repa. A je to legislativní zpráva k úpravě nařízení o spolupráci mezi národními úřady eh, odpovědnými za eh, vymáhání eh, legislativy na ochranu spotřebitele. První legislativu v této oblasti dělala paní Gebhardt, co by zpravodajka v první v roce 2006, 2004, myslím, byla to jedna z prvních věcí, která se projednávala vůbec na IMKU. Takže teď dávám slovo eh, paní eh, Repo, aby pohovořil, eh, a panu Repovi, aby pohovořil o zrevidovaném návrhu. Potom pohovoří stínový svědodové Simon Busutil, kterého velice vřele vítám tady na výboru. Harry Rühle, kolega Rošvo a pan Salvini. A já možná také přispěju za naši frakci. A potom je tady pan Mourinho, myslím, že tam je. Je velmi dobře dá, známý tady na tomto výboru, vítám jej a myslím, že tady má i zástupce eh, maďarského předsednictví, paní Agreš Keteš. Takže eh, také jí dám možnost vysloupit. Nejdřív má ovšem slovo pan Repo. Kollegat, tohle Děkuji. Dnes poprvé eh, projednáváme eh, návrh k úpravě nařízení o spolupráci mezi orgány odpovědnými za ochranu spotřebitele. V této fázi mě eh, zajímají hlavně názory stínových zpravodajů. Rád bych si je vyslechnul. Zatím jsem se setkal se zástupci komise, také zástupce, zástupce předsednické země Maďarska. Projednal jsem to s nimi a mm, budu nebo setkám se ještě tento týden s dalšími stranami. Od roku 2004 platí nařízení, které se zabývá celoevropským eh, vymáháním nebo eh, realizací eh, spolupráce mm, mezi národními úřady a vytvářením takzvaných sítí ochrany spotřebitele. Chceme také harmonizovat Eh, příslušná práva spotřebitelů a také eh, nařízení se také zabývá mechanismem výměny informací a přijímáním opatření eh, v přeshraničních transakcích. Cílem sítě je poskytnout vysoký standard ochrany spotřebitele v, celém, e- v celé EU. A komise právě předložila pozměňovací návrh v tomto, nebo k tomuto nařízení. Ovšem to je pouze eh, technické povahy. Aniž by tedy rozšiřoval rozsah působnosti. Jak se by to tedy znamenalo, že se bude aktualizovat příloha nařízení. Já jsem to projednával eh, s komisí a vzešlo z toho to, že nejdůležitějším důvodem eh, k revizi textu je revize směrnice o spotřebitelských úvěrech tam je právní jistota ohrožena. Právní jistota spotřebitelů. A samozřejmě i pokud se na to podíváme z hlediska komise a národních orgánů, tak je to problematické. Myslím si, že nemusíme pochybovat o úmyslech komise. Komise také řekla, že je třeba také aktualizovat eh, přílohu a eh, odkazy na eh, směrnice, protože ty už jsou zastaralé. Je třeba také konsolidovat přílohu, ovšem to zatím nenavrhuje komise. Například práva a spotřebitelů, pokud jde o vnitrostátní vodní cesty, ty jsou, ta je roz, rozptýlená po, po různých nařízeních, po různých částích, částech nařízení. Komise má za to, že toto nařízení neplatí příliš dlouho a nejsou, není příliš zkušeností s jeho implementací. Ani nemáme dostatek zkušeností s těmito věcmi. Také jsem vypochopil z jednání s komisí, že už se pracuje na hodnocení sítě ochrany spotřebitelů. V roce 2011 ke konci se bude provádět nezávislé hodnocení a výsledky budou v roce 2012 poté proběhne eh, veřejné připomínkové řízení k věci a teprve po něm, to znamená někdy v roce 2014, komise bude připravena eh, uvažovat o reformě systému. Pracovní skupina rady projednávala tu otázku za belgického předsednictví. Belgie navrhla, aby eh, byla stanovena bylo stanoveno o rozšíření eh, působnosti na další směrnice ochrany spotřebitelů. A eh, komise se také snažila, eh, nebo také chce předložit zprávu ke zvýšení efektivity sítě ochrany spotřebitelů. Rada ovšem Eh, přijela pouze technickou úpravu nebo technický návrh komise a nezačala dále měnit eh, text. Co má tedy parlament dělat? Jak říkám, v této fázi bych eh, velmi rád vyslechnul vaše názory na tuto otázku. Za prvé, mm, máme tady, máme tady několik alternativ. Za prvé, minimalistické řešení eh, navrhnout eh, technické pozměňovací návrhy komise. To znamená, že by se eh, fakticky nic na stávající nařízení změnilo. Druhá varianta je střednědobé řešení. To znamená, že bychom ten belgický návrh k revizi zahrnuli do textu, směr, do textu nařízení. Ovšem komise už včetně lhůt. A třetí alternativa je maximalistické řešení upravit eh, ten text i v jiných místech, tak, aby se eh, rozšířil rozsah jeho působnosti. Já si myslím, eh, vzhledem ke stávající situaci, že by bylo dobré přistoupit k drobným změnám, protože nemáme dost dokumentace nebo zkušeností, na jejich základě bychom mohli udělat daleko změny. To střednědobé řešení by také bylo možné. Ale vzhledem k tomu, že jsme teprve začali s vyjednáváním, nechci eh, nic předem vylučovat. Nicméně vím, že legislativ, nebo si myslím, že je třeba zmapovat legislativu na ochranu spotřebitele, tak abychom mohli eh, se zamyslet nad eh, rozšířením působnosti tohoto uh, nařízení. To by bylo i v eh, souladu s eh, aktem o jednotném trhu. Umožnilo by to posílit ochranu spotřebitelů do budoucna a bylo by to eh, a také by to dalo spotřebitelům větší možnosti, pokud je o kolektivní žaloby. Jak komise, tak maďarské předsednictví chtějí návrh nebo chtějí začít s projednáváním této záležitosti co nejdříve. Možná, že už letos na podzim. Takže v závislosti na postupu, který zvolíme, si budeme muset stanovit, jak daleko, nebo co budeme přesně požadovat, jak daleko budeme chtít dojít. Děkuji mnohokrát, pane Repo. Myslím, že jste jasně vysvětlil, co je součástí tohoto návrhu a souhlasím s vámi, že můžeme postupovat velice rychle, protože zásadní principy regulace, tak jak to vidím já v té vaší zprávě, v tom vašem vysvětlení, nejsou eh, tématem diskuse, je to spíše ta rychlost. Hovoříte také o spotřebitelském úvěru a to byl velký projekt našeho výboru už v minulosti. Teď eh, stručně eh, nejdříve pan Buzutil jako stínový zpravodaj. Well, thank you, Mr. Chairman, and thank you. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, panu zpravodaj za jasnou prezentaci. Jestli tomu dobře rozumíme, tak navrhuje jednu ze tří možností. Ta první možnost je pouze schválit tento návrh. Je to hlavně technický odborný návrh. Za druhé vložit tam nějakou revizní doložku což je tak na půli cesty. A za třetí je, je možnost také udělat zásadní změny. Já souhlasím, že bychom spíše měli prosazovat tu druhou možnost, to znamená vložit tam nějakou revizní doložku. Nemyslím si, že bychom. Je to skutečně technický návrh, já si myslím, že bychom měli provádět nějaké zásadní změny, ale alespoň ne v tuto chvíli, ale souhlasím s vámi, že revize je nutná v případě tohoto zákona, protože tento zákon především eh, spotřebitelům neposkytuje, co potřebují. V tuto chvíli vznikají situace v každodenním životě spotřebitelů, eh, především v oblasti přeshraniční koupě, a ochrana spotřebitele a patřičné úřady dostatečně nespolupracují, aby zajistili, že spotřebitelé jsou skutečně chráněni, když činí koupy v zahraničí. Je tedy jasné, že musíme udělat revizi a je jasné, že agentury na ochranu spotřebitele musí lépe spolupracovat, eh, musí řešit jejich stížnosti a problémy, se kterými se potýkají v zahraničí. Ano, musíme tedy zlepšit tento eh, zákon, nicméně bychom to neměli dělat v případě tohoto technického návrhu. Čili jsem otevřený dalším návrhům ze strany zpravodaje, ale v tuto chvíli spíše souhlasím s jeho navrhovanou možností, a to je tedy možnost číslo dvě. Děkuji mnohokrát, pane Muzotele. Ano, co se týče implementace, to je téma, které řešíme odděleně s komisí a samozřejmě je tady celá řada otázek ohledně relativně neefektivní implementace a určitých změn, určitých vypouštění toho, co bylo původně velmi dobrým materiálem. Každopádně je zapotřebí, abychom tady měli eh, právní eh, rámec a aby eh, tady také bylo dostatečné množství finančních zdrojů na straně členských států. Pan Rochefort, děkuji, pane předsedo. I já chci panu Rypo poděkovat za jeho velice jasnou prezentaci. Chtěl bych všem kolegyním a kolegům říci, že i když tento text je velice technický, tak Eh, je velice aktuální eh, právě teď, když alespoň tedy na úrovni výboru jsme skončili práci na směrnici o právech spotřebitelů. To je velice dobré, to se všechno vlastně propojuje. E, tato rámcová směrnice e, k spotřebitelům e, se připojuje k celému tomu souboru nástrojů a pak je tady vlastně také tento dokument a všech by se to mělo implementovat napříč členskými státy stejným způsobem a účinně. To je přesně to, oč nám musí jít, to, co tady vlastně schvalujeme, musí být eh, účinné a musí být aplikováno všemi podniky, které musí mít eh, na eh, srdci právě službu spotřebitelům. A pak je tady ještě jedna věc. Je třeba zajistit, aby ti, kteří se nechovají řádně jako eh, poskytovatelé služeb eh, či eh, výrobci, musí být postihováni, především v těch přeshraničních případech komise by v příslušném nařízení, podle tedy příslušného nařízení, měla vlastně každé dva roky vydávat zprávu o správné implementaci e, tohoto nařízení. Pokud se podíváme na poslední zprávu e, ze strany komise, tak e, se tam dozvíme celou řadu podstatných věcí. Například nějakých 87 osob bylo začeno v dubnu 2008, protože jim byla prokázána nějaká trestná činnost, takže to vypadá vypadá, eh, že to funguje. Stovky žádostí o vzájemnou eh, právní pomoc mezi státy eh, se tady ročně objevuje, protože jsou situace nekorektního rázu v těch přeshraničních operacích. A pak samozřejmě je to také otázka rozdělení tak poměrně e, dobře, je toto rozptýleno například, e, co se týče žádostí, e, žádostí o zpracování informací. Ale co se týče těch dožádání, tak to je soustředěno do několika států, v některých dalších těchto žádostí velice, velice málo. Tím nechci říct, že jsem přesvědčen, že v těchto druhých, v této druhé skupině států jsou bez problému, ale spíš to odpovídá tomu, že v různých státech mají různě diferencované prostředky pro to, aby se vše řešilo tak, jak to nařízení předvídá. E, takže já musím říct, že co si z toho vyvozuji, je, že pokud bychom tady měli vyvinout nějaké úsilí, tak úsilí tím směrem, aby všechny členské státy opravdu důsledně a stejně efektivně uplatňovaly toto nařízení, tak aby to všechno mělo smysl a aby tady neexistovaly takové jakoby záchytné státy, státy, které by byly takovými eh, jako eh, únikovými zeměmi pro některé operátory, protože by tam eh, tito měli pocit, že jejich chování nebude tak bydlivě střeženo. Takže asi tolik, o zbytku budeme diskutovat s panem Repo. Tady jde o to vybrat z těch tří variant a já jako zpravodaj EPP eh, e jsem také nakloněn eh, k tomu, eh, abychom byli spíš pragmatičtí a realističtí a abychom dávali přednost přijmutí toho, co je nutné a toho, co je účinné a rychlé. I když samozřejmě je zajímavé i podívat se, jak bychom eh, mohli rozšířit tu platnost. Ale přece jenom dávám přednost tomu, aby to bylo účinné, aby ten text zůstal tak, jaký je a aby jsme komisi připomněli všechny úkoly a závazky, které eh, jsou jejími úkoly a závazky i vůči členským státům. Děkuji. Děkuji, paní Rule. Já bych tak chtěl, chtěla poděkovat panu zpravodaji. On uh, přichází s velice dobrým tématem a já podporuji jeho návrh, protože nesmíme zapomínat, možná, že tady ještě doplním. V tuto chvíli uh, se projednává zpráva Šaldemóze k uh, celkovému přepracování uh, obecné uh, produktové bezpečnosti. Uh, a e, já si myslím, že pokud jde o dohled nad e, trhem, tak tam je také e, v tomto kontextu dobré volat po silnějších evropských standardech. Teď nedává smysl se nějak příliš rozmáchnout, dává smysl, smysl se rozmáchnout, až když u směrnici obecné produktové bezpečnosti toto bude případně eh, zapracováno. Takže já bych byla proto, aby tu, eh, abychom přejali tu směrnici o spotřebitelských úvěrech, eh, která už funguje a, abychom zvážili, jestli bychom do toho sem nezabudovali nějakou revizní doložku a já předpokládám, že komise přijde tak jako tak z revizí, až budou k dispozici i jiné záležitosti. A já si myslím, že ta revize tak jako tak přijde a my ji musíme eh, každopádně po, uh, požadovat a každopádně jsem také pro a ta drobná řešení, jaké navrhnu no, pan kolega. Dobrá, a tím jsme se dostali ke konci seznamu řečníků. A slyšel jste i můj uh, komentář, respektive z naší frakce, takže dám slovo panu uh, Volneovi i panu Ketešovi. Uh, jestli byste chtěli zareagovat na to, co zde zaznělo a že byste nám možná eh, zasadili tento návrh do uh, uh, nějakého kontextu a pak dám slovo panu uh, zpravodaji Repovi a pak tady pro vás ještě mám harmonogram. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you for... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za příležitost že můžeme diskutovat o tomto návrhu také rychle. Velice se toho vážíme a skutečně to zdůrazňuje otázky, které zazněly z úst jak zpravodaje, tak stínových zpravodajů, abychom co možná nejrychleji postoupili. Ano, pane Repo ve své skvělé prezentaci zdůraznil, že se jedná především o technický návrh, návrh technické povahy, protože Eh, všechna rozhodnutí již byla učiněna ze strany rady, parlamentu a eh, byla převedena v zákon. Nyní se snažíme vyhnout eh, právním nejistotám, chceme pouze vyjasnit situaci a v tuto fázi nechceme měnit působnost nebo jakýkoliv článek dané legislativy. Argumenty, které již zazněly, já bych je pouze rád zopakoval. Nařízení funguje pouze čtyři roky a v první zprávě již bylo zdůrazněno, že jsme se zabývali především technickými otázkami, čili přišla chvíle pro druhou zprávu, kterou obdrží Evropský parlament ještě do léta a v ní budeme hovořit o implementace, ale skutečně se to týká pouze prvních dvou let implementace. Musíme si uvědomit, jaké změny musíme provést. Zda změny legislativního rázu, a nebo zda se jedná hlavně o implementaci, o sdílení nejlepších praktik, priorit a správně naplňování legislativy. Komise tedy připravila několik seminářů, co se týče naplňování této legislativy. Jednak je to otázka právní ochrany, řešíme ještě další otázky, eh, které zdůraznilo belgické předsednictví je eh, v rámci skupiny na vysoké úrovni. Budeme dělat také externí hodnocení aplikace tohoto nařízení, této legislativy a třetí je zpráva dvouletá zpráva um, bude k dispozici a to zapadá do harmonogramu původního návrhu belgického zástupce, který je vystoupil na půdě rady. Čili po třetí, až přijdeme do parlamentu, tak budeme schopni říci, co se skutečně děje, co bychom měli změnit a kde si myslíme, že vznikají potíže. Bude to ještě spojeno s veřejnou konzultací a věříme, že musíme pohovořit s 300 kompetentními úřady, které s námi spolupracují. Ti vědí nejlépe, co bychom měli změnit a bohužel v tuto chvíli nikdo neví, jak to má přesně vypadat, ale abychom měli skutečně dobrý návrh, musíme nejdříve být schopni analyzovat situaci, mít praktické informace o těchto kompetentních úřadů a musíme provést studii dopadu a pochopit, jaký dopad eh, bude mít eh, změna dané legislativě. Čili chceme omezit naše ambice pouze na minimum, na nezbytné změny v příloze a chceme vzít v úvahu jakékoliv dobré nápady, které již vznikly nebo ještě vzniknout a prostřednictvím tohoto legislativního návrhu bychom chtěli do roku 2014 přijmout revidovanou verzi komisí, pokud to bude nutné. Ale v tuto chvíli nevíme, zda je to skutečně nutné, takže ten daný proces teprve objasní situaci. Chtěl bych poděkovat všem řečníkům, protože mám pocit, že berete v úvahu především zájmy spotřebitele, je důležité právě prosazování těchto předpisů a pravidel na vnitřním trhu, abychom prospěli především spotřebitelům a chtěl bych poděkovat za podporu všem, kteří vyslovili svůj názor a chtěl bych také poděkovat panu předsedovi. Děkuji. Děkuji, pane Manuel. To bylo velmi jasné a já e, musím říct, že na té konferenci, e, kde se mimochodem také hovořil, bylo řečeno mnoho zajímavého a e, že tam opravdu stálo za to jít. A teď paní kolegyně Kryteš. Děkuji, pane předsedo. Jménem předsednické země bych i já chtěla říct, že jsem Eh, zase velice ráda tady mezi vámi ve výboru IMCO. Eh, předsednictví se pokusí maximálně kvalitně spolupracovat s Evropským parlamentem. Musím říct, že pro nás se jedná během toho šestiměsíčního období našeho předsednictví o prioritu. To, co jsem slyšela, mi jasně naznačuje, že toto je oblast, která je příkladně, eh, příkladem takové eh, těsné spolupráce mezi námi. Dovolte tři připomínky. Tento návrh se týká vlastně vylepšení už existujícího legislativního nástroje. Je to aktualizace spíš než nějaká technická změna. Rovněž jménem předsednictví jsem toho názoru, že nejlepší je zde eh, zaujmout takový ten minimalistický přístup a věřím, že to neznamená, že do budoucna eh, nebude zapotřebí se tímto legislativním nástrojem zabývat eh, do větší hloubky a možná ho výrazněji pozměnit. Vzniká eh, pracovní skupina, která Eh, vlastně pracuje i ve světle toho, co navrhla již komise. Tato pracovní skupina, eh, složená z členských států a předsednictví, eh, také jde cestou návrhu komise minimalistický přístup a zavaz, cestou závazku k další aktualizace. Těšíme se na návrhy Evropského parlamentu pozměňovací návrhy z vaší strany a budeme velice rádi, když s vámi budeme eh, moci i nadále spolupracovat. Jsme předsednictví, které rádo spolupracuje s Evropským parlamentem jsme eh, vůči němu přátelště naladění a budeme eh, tak postupovat i do budoucna. Již. Děkuji a děkuji také za vaše velké nasazení v práci eh, ohledně ochrany eh, práv spotřebitelů. A teď možná pan Repo ještě závěrem a také něco k časovému harmonogramu, prosím. Haluan omasta puolestani kiittää. Niin... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat kolegům, tím zpravodajům, panu předsedovi a zástupcům komise i rady. maďarskému předsednictví. Eh, děkuji vám za všechny vaše eh, připomínky. Každopádně budu pracovat eh, celým týmem na této záležitosti. Jde o to, abychom udrželi nabranou rychlost a možná, že už na začátku příštího týdne bude k dispozici první návrh textu, který odešlo k překladu a potom v polovině dubna bychom tu věc mohli projednat po druhé. Hlasovat by se eh, mělo už na konci května na výboru IMKO, pokud půjde všechno podle plánu. Děkuji. Dobrá. Já si myslím, že to je eh, rozumný harmonogram vzhledem k tomu, že je tady eh, zjevný, zjevná podpora komise. Takže, abych to zopakoval. Pan Repo to pošle k překladu do 28. března. Budeme to projednat 13. dubna. Lhuta na pozměňovací návrhy bude 20. dubna a potom 24. května se bude projednávat pozměňovací návrhy a 25. to bude na, na výboru a potom eh, v červenci to bude na plenárním zasedání, ale um, takže už to bohužel nezvládneme za maďarského předsednictví. Paní Kerteš, a další věc na pořadu jednání je tady ke zprávě pana Majerse k pro uh, variantní možnosti pro osmluvní právo pro spotřebitele. A Pokud vím, tak pan Majer není dnes uh, k dispozici, takže um, tak bude dnes prezentovat pan Majer. Pardon, uh, jeho kolega Švab. A potom dále tady budou stínoví zpravodové. Každopádně pan Švab a velmi silný eh, tým eh, stínových zpravodajů, takže Andreas Schwab má eh, teď příležitost tam předložit zprávu jménu, jméne pana Majera. Děkuji vám. Pan Majer je bohužel dnes nemocný, takže mě poprosil, abych ho zastupoval. Jedná se o téma, které souvisí se zprávou, kterou sám teď předkládám a bude se o ní jednat a proto jsem rád, že dnes můžeme hovořit tady o e, zelené knize k zavedení evropského smluvního práva a e, že můžu pojednat e, o, pojednávat, o pozměňovacích návrzích, které on projednal s stínovými zpravodaji jsme všichni zajedno, že je třeba zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele a to je v zásadě i jádro zprávy kolega, um, kolegy Majera. I po provedení um, panuje jednota, ovšem otázkou je, eh, jakou eh, přesnou formou by se to mělo dělat. Máme tady eh, celou řadu pozměňovacích návrhů od řady kolegů. EPP je pro kombinaci 24, 27 a 56 Eh, které by chtěli eh, eh, toto projednat. My jsme pro a, myslíme si, že nakonec bychom mohli získat většinu pro skutečné posouzení dopadu, komplexní posouzení dopadu. A to by byl úspěch. Také se shodujeme v tom, že je důležité počkat na změnu směrnice o právech spotřebitele, tak abychom tyto, toto ustanovení o, smluvních, eh, o smluvním právu tam mohli zaintegrovat. Eh, Takže teď musíme dostat příležitosti jako parlament, abychom opravdu mohli přihlédnout k výsledkům odborné práce předtím, než eh, se tam vyjádříme k nějakým občním variantám, tedy variantním právům, takhle jsem to chtěl eh, říci a já doufám, že se nám to podaří zohlednit v tomto eh, návrhu. Já si ostatně myslím, že jako výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele mm, máme povinnost se vyjádřit k jednotlivým eh, těm variantám. Proto ta pozice sociálních demokratů ECR a GUE, kteří nechtějí zaujmout pozici žádnou, tak tu nezdílíme. Proto tedy navrhujeme, abychom eh, spolu s ALDE a Zelenými se zabývali eh, pozměňovacími návrhy, které eh, by mohly představovat se zvýše pozměňovacími návrhy určitým kompromis mezi komplexním přehodnocením, posouzením dopadů a souborem nástrojů. De, definice typu smluv by spadla například do toho souboru nástrojů do toolboxu. Pokud jde o to eh, mm, škrtnutí devítky, tak eh, je důležité, aby eh, se tady sešli všichni zástupci jednotlivých frakcí a projednali to. My se budeme těšit na spolupráci a jménem stínového zpravodaje vyjadřuji naději na konstruktivní eh, spolupráce. a doufám, že celkově bude mít úspěch. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much, Andrew Schwab. Um, can... Mnohokrát. Paní Seilar, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat i za tento příspěvek. Myslím, že jsou tam zdůrazněny ty rozdíly velice jasně. Jak to vidí pan Majer a mezi tím, že musíme být velice konkrétní v našich volbách. Někteří z nás chtějí mít hodnocení dopadu všech alternativ předtím, než se rozhodneme, ale bohužel jsme dali určité návrhy a toto stanovisko pana Majera chce, abychom rozhodli jako výbor. My bychom chtěli mít hodnocení dopadu jednotlivých možností ze strany komise, protože tuto chvíli tato studie nebyla provedena. Jak to tedy vyřešit? Otázka hodnocení dopadu by měla řešit všechny alternativy a měli bychom rozhodnout, jaká alternativa je nejlepší, jaké implikace to bude mít, jaké náklady. To je zcela zásadní, ale tady se nemůžeme shodnout. Pochopitelně probíráme tyto otázky, ale zítra bychom o tom měli hlasovat a je důležité, abychom dospěli k určitému usnesení. Tyto kompromisní pozměňovací návrhy bohužel neřeší otázku hodnocení dopadu jednotlivých alternativ a já se obávám, že budeme mít problém s podporou těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji. Uh, think... Děkuji, děkuji a myslím, že pan Kreutzmann je teď na řadě. Děkuji, pane předsedo. Pan Schmidt je stínovým zpravodajem za ALDE a chce poděkovat zpravodaji i ostatním stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Víme, že toto je téma, které se hodně diskutuje, které je velice důležité, eh, co se týče komplikovaného eh, souboru nástrojů na ochranu práv spotřebitelů. Eh, takže pan Majer eh, je tady v souladu s paní Wallis, která je zase za eh, juristínovou zpravodajkou. Jde o to vytvořit tedy ten soubor nástrojů, což je ovšem problematické pro některé členy výboru. Pan Schmidt řekl, že e, přijde s řešením, které e, vlastně výboru Jury jasně ukáže, jak se na to e, dívá výbor IMCO a jak tedy chce pokračovat v tomto projektu. Dále také zdůrazňuje význam studie o posouzení do dopadu na evropské eh, smluvní právo eh, a eh, jeho vztah k právu směrem k ochraně spotřebitelů. Samozřejmě je tady otázka Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti produktů, zboží a to jsou všechno věci, které je třeba zohlednit v studii o posouzení dopadů, kterou musí komise provést. Děkuji. Paní Rule je na řadě. Děkuji. Já eh, do značné míry souhlasím s tím, eh, aby proběhlo posouzení dopadů a chceme otevřený proces, to znamená, že chceme eh, nechat obě možnosti, sice a sice to volitelné smluvní právo i soubor nástrojů, toolbox a je třeba eh, posoudit eh, dopad na vnitrostátní právo ještě než o něčem rozhodneme. Na druhou stranu jsme řekli, že musíme vzít na paměti, na, na zřetel, že eh, nechceme tady ukončit tu, ten celý proces, ale chceme naopak si nechat otevřenou cestu. Nechceme vyloučit obě varianty a dělat posouzení dopadu. Takže počkeme na výsledek posouzení dopadu a potom si eh, eh, pročteme jeho výsledky. Pokud jde o to eh, volitelné smluvní právo, tak my si myslíme, že, je, že by se to mělo spojit potom, a to jsme projednali s výborem Jury, s otázkou AKY spotřebitelského práva. Musíme na tom eh, pracovat. Pan Švab na tom také pracuje. A měli bychom eh, spojit eh, všechny ty jednotlivé části. Tak, aby opravdu všechno ve smluvním právu bylo komplexně zakotvené. A abychom to mohli posoudit, všechny ty jednotlivé dopady. Thank you very much. Mr. Děkuji, na řadě je pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice skeptický ohledně eh, případných eh, výhod eh, toho nástroje Eh, protože implementace by podle mého názoru vedla pouze k něčemu, co by nebylo dobré pro spotřebitele. Tady se hovoří o dobrovolném nástroji, ale ono to nebude dobrovolné pro spotřebitele. Bude se eh, rozhodovat na úrovni eh, obchodníka či provozovatele. Jinými slovy, tam, kde je již teď nízká úroveň ochrany spotřebitelů, tam to tak zůstane a v jiných zemích, kde je tomu tomu naopak, například ve Velké Británii či Skandinávii, tam eh, podniky budou eh, tento opční nástroj používat, protože se vlastně jedná o nižší míru ochrany, než je v těchto zemích teď dostupná. Takže já prostě nevidím, jak by tohle mohlo být pro spotřebitele výhodné a z tohoto hlediska naprosto souhlasím s téměř vším, co řekla paní Steiler. Eh, paní Rule řekla něco, co mě povzbudilo ohledně nutnosti mít tady nějaký opravdu důkaz důkladný eh, nástroj, důkladnou studii o eh, posouzení dopadu, protože to vypadá, že pravodaj říká, jakou, e, čemu dává preference, nicméně stanovisko v tomto výboru e, je takové, že vlastně obě ta, e, ty varianty by si zasloužily studie o posouzení dopadu. Já doufám, že zpravodaj neodejde s představou, že tady je určitá preference, dřív, než vlastně budou provedeny ty studie o posouzení dopadu. Děkuji, pane předsedo. Okay. Um, Děkuji. Nevidím žádného dalšího zájemce o slovo. Pořadám tedy zástupce komise, aby se k tomu vyslovil, a ještě několik bodů. Chápu, co říká pan Fox o spotřebitelech. Hovoříme, nebo jsme o tom hovořili během dne spotřebitelů minulý pátek a to je věc, která je důležitá v této zprávě a také je důležité, že komise chce provádět inteligentní ochranu, regulaci, čili musíme provést studii dopadu v obou případech, jinak ten proces inteligentní regulace nebude naplněn. Takže paní Kata Šulc a dále zástupce komise, pan Stelmajer, prosím, máte slovo. Um. Děkuji, pane předsedo, eh, za tuto příležitost. Já to řeknu také velmi stručně. Nejdříve bych řekl, že prakticky eh, všechny politické frakce a předřečníci tedy eh, nás vyzvali, abychom předložili důkladné posouzení dopadu a my to samozřejmě uděláme. Samozřejmě ty směrnice, které komise navrhuje pro zpracování posouzení dopadů se budou zabývat úplně vším, nebo to posouzení dopadů se bude zabývat všemi variantami, samozřejmě. Takže eh, toto jsem pojednal. Potom druhá věc, o které hovořil pan Švab, zmínil, že parlament a samozřejmě další eh, zúčastnění aktéři eh, chtějí vidět výsledek práce odborné skupiny. A to je samozřejmě pochopitelná věc a důležitá věc. I to často zaznívalo na, v rámci e, připomínkového řízení, protože jsou tady zúčastněné strany, které jsou pro a ty, které jsou proti. A, a rádi by e, viděli ten text e, ještě předtím, než zaujmou konečné stanovisko komise. Už proto několik kapitol z té práce odborníků zveřejnila. Budeme s tím pokračovat a poté, co oni ukončí práci na konci dubna, chceme dát celý text na internet, tak aby parlament, členské státy i všichni zúčastnění eh, aktéři eh, si mohli vytvořit ještě hlubší eh, obrázek o záležitosti. Jak paní Riole správně poukázala, celý ten proces, diskusní proces, už probíhá nějakých deset let a opravdu by dávalo smysl jej teď nyní nezastavit, ale pokračovat v něm a samozřejmě eh, třeba je zdůraznit, že chceme komplexní a dostatečně hluboké eh, posouzení dopadu a na tom budeme pracovat. Všichni řečníci eh, také zdůrazňovali, že ať už bude jaký výs, výsledek, je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele. To samozřejmě komise vnímá stejným způsobem. Ono to je tak, že budou, pokud by komise předložila budoucí eh, nějaký předpis k ochraně spotřebitelů, tak se nebudeme eh, zabývat jenom eh, hospodářskými dopady, ale i vliv, vlivem na sortiment, na, spot, na volbu spotřebitelem a na přeshraniční produkty a také na to, zdali bude možné kupovat přeshraniční produkty za nižší cenu ale samozřejmě k tomu jakýkoliv nástroj evropského smluvního práva musí zajistit, aby evropští spotřebitelé, nebo většina jich, měla vyšší eh, úroveň ochrany spotřebitele ve srovnání eh, se eh, stávajícím stavem, se stávajícím AKY. To je důležitý cíl práce expertní skupiny a je to také důležitý cíl komise. Můžu vám už teď říci, že teď eh, od, skupina odborníků eh, chce mít vyšší úroveň ochrany spotřebitele, než eh, se stanovuje v AKI. Dávám konkrétní příklad. Ten stávající text odborné skupiny například hovoří o právech na nákup a ochranu spotřebitele po internetu a to poměrně rozsáhlým způsobem. A, a v současné a na, to se tedy, na takovéhle věci se tedy odborníci značně soustředují. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Já vám děkuji, pane Majere. A um, zítra budeme hlasovat. Nevím, jestli pan Majer tady bude zítra. A vy asi uh, každopádně tady budete za něj. Ještě Andrej Švab, nějaké připomínky? Děkuji, pane předsedo. Nejdříve samozřejmě děkuji srdečně kolegům, kteří se zúčastnili debaty. Kolega Majer by raději, pokud jde o pozměňovací návrhy, eh, tak tam by byl pro 24 a 27, a, a, eh, které jsou z EPP a od paní Riele. A potom, pokud je otázku o kolegy Foxe, eh, kterého jsem, kterého jsem bedlivě poslouchal, tak 26 od Emmy Clark tam hovoří o možnosti nezměnit právní situaci. O tom, jestli by e, se nepřijalo vůbec žádné opatření. No podívejte se na situaci e, se e, zárukami a záručním plněním. Máme různé záruky v Evropě a ukazuje se, že dlouhodobě potřebujeme jednu variantu, která povede k značnému sjednocení. A proto um, si myslím, že pokud jde o uh, tuto možnosti, bychom neměli vylučovat. Ale kolega Majer samozřejmě uh, je připraven jednat i o té 26. Uh, já nevím, jestli přijde zítra. Pan, paní kolegyně Stiller se vyjádřila stejným směrem. Já si myslím, že všichni kolegové, eh, kteří eh, požadují opatrný přístup, eh, tak ty je třeba zohlednit, protože víme, že to je obtížná cesta, ale musíme konstatovat, že rozstřištění právní úpravy na vnitřním trhu vede k problémům pro spotřebitele a proto s tím musíme něco udělat a potřebujeme proto do, po, dobré posouzení návrhu a doufám, že se na to eh, podaří zítra odhlasovat. To by bylo dobré řešení. Děkuji, pane předsedo. Good. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát panu Švábovi za veškeré poznámky. Chtěl bych jenom říci, že zítra budeme hlasovat o této zprávě i o dalších zprávách, takže prosím, přineste si elektronické kartičky. Víme, že dostanete ještě také e-mail, který vám to připomene. Teď se dostáváme tedy k dalšímu bodu. Jsem velice rád, že mohu přivítat pana Tarabelu, našeho zpravodaje. Opět je to další legislativní stanovisko, které se týká nařízení eh, použití fosfátu a sloučenin fosforu eh, v domácích pracích prostředcích. Je to velice zajímavé téma pro náš výbor, takže bych chtěl vidět eh, ty aspekty jednotného trhu v této oblasti. Požádal bych pana Tady bylo, aby představil svou, svoji zprávu, potom paní Komi, paní Rule, pan Fox a ještě další kolega, který se ještě nevrátil, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl poděkovat eh, výboru této komise, také koordinátorům, že jste umožnili IMKU, aby předložilo eh, své stanovisko. To jsme původně nečekali. Takže, vážení kolegové, tento návrh na řízení Evropské komise se e, týká dvou věcí. To je fosforečnanů a sloučenin fosforu v domácích pracích e, prostředcích. E, došlo k velkému rozvoji nejrůznějších organismů, jako jsou například řasy, které se z toho důsledku množí v životním prostředí. Čili dochází také pokřivení vnitřního trhu jednak z hlediska výroby, ale také z hlediska spotřebitelů. Takže, abychom vyřešili dva problémy, Evropská komise navrhuje omezení množství, schváleného množství eh, fosforečanů a sloučin eh, fosforu na úroveň 0,5 eh, v případě domácích prostředků a má se to naplnit do 31. prosince roku 2014. Měli bychom snížit obsah fosfátu eh, v těchto prostředcích. Čili já se vyslovuji k návrhu komise, také jsem se spojil se zainteresovanými stranami a eh, chci zajistit především vyvážený návrh ze strany komise. V mém návrhu jsou čtyři hlavní body. Jednak snížit eh, množství fosforečnanů v domácích pracích prostředcích. Tady bych chtěla takovou vsuvku. Tyto prostředky nejsou zodpovědný za zhoršování situace, tak jak prokazuje španělský úřad i v podstatě je zodpovědný za pouze 8 atrofizace na evropské úrovni. Znamená to, že v některých zemích je situace horší, v některých je lepší, lepší ale v průměru je to 8 Co se týče prostředků na základě fosfátu, tak ty také zhoršují situaci. To je eh, důvod atrofizace metabolismu jak u zvířat, tak u lidí. To znamená, musíme vyvinout velkou snahu, abychom zlepšili situaci. Co musíme tedy udělat? Musíme snížit přítomnost fosfátů eh, v textilních eh, pracích prostředcích a existuje tady eh, určité určité alternativy, jako například citronová kyselina a další chemické prostředky, které mohou být náhražkou těchto fosfátů a těchto sloučenin. A tím pádem bychom mohli eliminovat fosfáty a fosforečnany, na úroveň 0,5 Víme, že některé návrhy to chtějí snížit na 0,5 gramů na jednu dávku, ale myslíme si, že by bylo dobré především snížit koncentraci, čili celkové množství eh, této látky v domácích pracích prostředcích. Čili 0,5 váhy také se to týká velkých balení, to znamená, že by to bylo kontraproduktivní, ale co se konkrétně děje v realitě? Například v Belgii, tam se to množství snížilo na 0,5 z roku 2004. Domácí prostředky ale bohužel jsou čím dál tím koncentrovanější a v tuto chvíli uplatňují normu 0,5 gramů. Co to znamená? Například Německo má tuto úroveň 0,5 gramů a pokud v Německu dojde ke snížení, tak eh, bohužel průmysl nezmění své chování, co se týče celkových koncentrací, které uplatňuje v těchto výrobcích. Eh, co se týče eh, nyní myček a daných prostředků, bohužel eh, ty alternativy nefungují tak dobře, jak by měly. A zdá se, že v tuto chvíli neexistuje adekvátní nahražka fosfátu. Eh, většinou se bílé nádobí musí eh, mít znova, takže opět pro životní prostředí to není úplně ideální pokud budeme eliminovat tyto fosfáty. Například eh, v Belgii také máme velice tvrdou vodu, plnou eh, vápna, oproti například skandinávským zemím, takže musíte mít nádobí déle, pokud nepoužíváte eh, detergentní prostředky s fosfátem. Takže je jasné, a souhlasím s komisí, že musíme udělat hodnocení do roku 2014, kdy budeme hodnotit vliv fosfátu v těchto mycích prostředcích. Když se bavíme o životnosti, tak musíme brát také v úvahu cyklus eh, a fungování těchto eh, výrobků od výroby až po jejich rozpad. Čili je důležité, abychom udělali studii dopadů, také zvážili jednotlivé náhražky, alternativy, Eh, které by byly výhodné jak pro spotřebitele, tak pro životní prostředí. Další věc, eh, spotřebitelé musí být dobře informováni. Eh, v tuto chvíli to není úplně proporcionální. Spotřebitelé jsou informováni prostřednictvím nejrůznějších log, informací. Například musí být informováni, že pokud dají větší dávku, že to nebude lépe prát nebo mít. Také je to otázka teploty a recyklace těchto prostředků. To podávám například ve svém pozměňovacím návrhu. A za čtvrté eh, je to otázka greenwashingu. Eh, tady existuje velká kampaň, eh, která by měla být povinná. V podstatě někdo se snaží obcházet evropskou legislativu, ale jde o to, že v podstatě prostřednictvím této reklamy pouze naplňuje to, co je dáno ze zákona. Eh, musíme tedy hovořit se všemi zainteresovanými stranami, musíme eh, řešit ochranu spotřebitele, jednotný trh, ale i životní prostředí. To je důležitý přístup, nebude se to asi hodit všem, ale je důležité, abychom měli nařízení, které bude spravedlivé, vyvážené, které bude brát v úvahu eh, zájmy spotřebitele, respektovat životní prostředí a zároveň bude také hájit naše zájmy, i když asi bude napadáno eh, ze strany některých eh, zúčastněných eh, stran, ale já jsem vždy otevřen o těchto návrzích hovořit. Uh, mnohokrát, pane Tarabelo, děkuji, že jste pracoval také detailně. Teď se podíváme na stínové zpravodaje. Jako první má slovo paní Komi, prosím. Děkuji. Eh, a já hovořím jménem pana Sartoriho, eh, který eh, má problém sem doletět. Nejdříve děkuji panu Tarabelovi za takovou velkou otevřenost vůči pozměňovacím návrhům. To je zřejmé od samého eh, začátku jeho práce. A díky tomu eh, můžeme říci, jak je důležitá harmonizace v této oblasti. Národní legislativa v této oblasti vykazuje obrovské rozdíly. Ve Španělsku nejsou žádné eh, Prahy pro obsah fosforečnanů a od roku 2014 se mají úplně zakázat. V Itálii existují omezení, pokud jde o různé typy pracích prostředků. Eh, takže harmonizace eh, není třeba jenom kvůli marketingu a výrobě těchto produktů, i když to by samozřejmě také vyvolalo eh, určité výhody, ale souvisí to s různými požadavky na recyklaci těchto produktů a jejich použití. Omezení fosforečnanů v čistících prostředcích je nutné, jak ukazuje pan Tarabela, Hlavním důvodem, ale ne jediným, je eh, riziko eh, v ohrožení eh, vodonosných vrstev v Evropě. Fosfor samotný se používá v minimálním objemu a nevede ke zhoršování životního prostředí a je regulovan v rámci rýče. Tam jde spíš o fosforečnany. Abychom se vyhli eh, zdvoj, nebo opakovanému posuzování eh, dopadů eh, této látky, tak bychom mohli omezit objem té látky používané a musíme přijít s úplnými limity, pokud je absolutní množství a potom spíš než eh, hovořit o procentní dávce, tak hovořit o eh, konkrétním objemu v eh, jedné dávce na praní. Pokud budeme limitovat objem fosforečnanů, tak tam se musíme zabývat tím, jestli by nebylo vhodné podpořit výzkum Ovšem eh, debata s různými stínovými zpravodaji bude pokračovat, bude to užitečné jako do posud a doufám, že se nám podaří spolupracovat na zlepšení toho textu, protože se jedná o velice užitečnou záležitost. Ještě jednou děkuji panu Tábalovi a já jsme vám zcela k dispozici. Um, Mr. Kreuzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Stávající eh, roztříštění toho eh, trhu eh, s domácími pracovními prostředky vede k zbytečným návrhům a proto ten návrh komise s harmonizovat tu legislativní úpravu vítáme. Za ten pokus děkuji panu Tarabelovi. A ještě bych dodal, že stávající eh, legislativa by eh, měla vést k přehodnocení eh, situace. A otázka je, jestli by nebylo možné to udělat dříve než v roce 2014, ne například v letech 2012 nebo 2013, tak aby nám komise mohla předložit posouzení, abychom tak mohli na to okamžitě reagovat. To tež platí pro eh, omezení detergentů v průmyslovém eh, nebo eh, v inženýrském prostředí. V současné době neexistují žádné technické alternativy pro v průmyslové použití a pokud jde o čistící prostředky na stroje, tak tam je problém, pokud jde o účinnost a, nesmíme eh, zapomínat na možnou zátěž malých a středních podniků, ke které by eh, mohla neopatrná úprava vést. Kdyby náhodou eh, byly, byl zakázan, byly zakázány fosfáty obecně, fosforičnany tedy, tak by to vedlo ke ztrátě 3 a 3 až 5 tisíc pracovních míst a uzavření celé řady továrne továren, takže eh, to možná také asi není ideální, když se pokoušíme vytvářet nová místa. Hmm. A tímto způsobem, neobezřetným postupem, bychom eh, jich najednou tolik škrtli. Proto ještě jednou výslovně děkuji eh, za ty návrhy komise a je třeba tedy jednat o tom, jestli to stanovit procentuálně nebo absolutně, čili to omezení na půl procenta hmotnosti. Tam my jsme jinak pro eh, všechny eh, různé návrhy, nebo respektive stavíme se k nim nepředpojatě. Ale uvědomíme si, že některé země vůbec nemají eh, žádné čistírny. A samozřejmě tam se ten problém projevuje zcela jinak než v jiných zemích a e, je tedy třeba provést strukturální e, změny tak, aby byly minimalizovány e, ty dopady fosforičanů na životní prostředí. Thank you very much, Mrs. Rula. Já navážu, já jsem samozřejmě pro čističky, ale čištění vody samozřejmě stojí peníze a musí metodicky započítat proti těm pracovním místům. Musíme si spočítat, eh, kolik eh, stojí zatížení životního prostředí. A ještě bych eh, zdůraznila, že ve Švédsku existuje zákaz a Francie už je také těsně od zákazu. Takže dává smysl harmonizovat tuto věc i na evropské úrovni. A proto si také myslím, že bychom ten zákaz měli rozšířit na to znamená eh, zařízení pro eh, mytí eh, nádobí, protože prací prostředky by těch by se to mělo týkat stejně jako prostředků do uh, namytí nádobí. Já každopádně děkuji uh, zpravodaji za uh, návrhy, protože si myslím, že nemá smysl tohleto nechávat na úrovni členských států, to akorát narušuje trh a dává smysl to harmonizovat uh, a uvědomme si, že voda není eh, vázána nějakými hranicemi, takže začištění eh, vody eh, zatěžuje nás všechny dohromady. Fox. Děkuji, na řadě je pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Tarabelovi a jeho spolupracovníkům za spolupráci nad tímto dokumentem a také komisi za to, jak se držela zpátky v této věci a rozhodla se, vlastně nerozšířit e, tyto věci na prací prostředky a misí prostředky do té doby, než bude vypracována zpráva o dopadech. E, také vnímám tu poznámku o možné ztrátě e, pracovních příležitostí, kdyby tady prostě byl vydán plošný zákaz. A také je třeba vnímat rozdíl mezi fosfáty a látkami obsahující příbuzné sloučeniny fosforu. Eh, chci samozřejmě eh, vidět dřív, než přijmeme nějaké rozhodnutí, jaké by byly náklady pro průmysl, jaké by byly eh, dopady na zaměstnanost. Já v zásadě nemám až tolik nic proti zákazu fosfátu, pokud ovšem tady bude také správně ošetřena otázka e, sloučenin fosforu. Myslím, že dojdeme ke koncensu nad e, touto zprávou a ještě jednou děkuji panu Tarabelovi za spolupráci. Předseda, děkuji. Výborně, nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo v této diskuzi, takže teď myslím, že čas vyslechnout komisi, zástupce tady je. Možná, že byste se, pane kolego, mohl představit, mě se tady ty papíry nějak zamotaly a reagovat na některé z připomínek, které tu zazněly. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Klaus Berend a vedu oddělení v DG eh, podniky, které se vlastně zabývá velkou částí této legislativy, včetně nařízení ohledně pracích prostředků, detergentů. Chci poděkovat panu Tarabelovi a stínovým zpravodajům za velmi pozitivní připomínky a za celkovou podporu tohoto návrhu, který jsme předložili. Eh, on eh, opravdu vyplývá z velice důkladné studie o posouzeních dopadů. My jsme se zabývali množstvím fosforu a sloučením fosforu v jednotlivých těch eh, prostředcích, dopadech na životní prostředí a také dalšími okolnostmi. Chtěl bych tady potrhnout to, co řekl pan Tarabela v tom smyslu, že eh, fos, eh, eh, fory a fosfátové, fosforové sloučeniny nejsou hlavními obsažené ve pracích prostředcích nejsou těmi hlavními a proto jsme také omezili návrh na efektivní zákaz právě v těch pracích prostředcích, tam je to opravdu největší. A pak jsou tady také detergenty, kde je možné uvažovat o technických a ekonomicky průchodných alternativách. Bylo tady řečeno, že i když jsme se zabývali, proč jsme se nezabývali dalšími sloučeninami fosforu, eh, s důvodem je, že jsou tady jako alternativou jsou například fosfonáty, které se e, používají v současné době v poměrně mírných koncentracích. Nicméně e, e, studie dokázaly, že tady mohou být další rizika pro životní prostředí a proto jsme chtěli zamezit tomu, aby se tady zvýšilo užívání fosfonátů a proto tedy e, jsme e, použili ten výraz fosforus, který je zahrnující. Pan Tarabela se nás ptá, zdali bychom mohli ta omezení formulovat trochu jiným způsobem než těmi e, prahovými hodnotami a gramy v rámci těch pracích prostředků. To je nicméně připomínka, která zazněla až poté, co jsme předložili návrh to, že e, bychom zavedli e, procentuální omezení, by vedlo k určitým e, dalším krokům k takovému zhušťování kompaktnějšímu množství a kdybychom tedy tady s, přišli s tím, s tím omezením procentuálním, tak by vlastně tato tendence kom, další další kompaktnosti byla narušena. V tuto chvíli máme takový pocit, že 0,5 v současných eh, koncentracích by asi odpovídalo 0,5 gramům eh, balení, ale musíme samozřejmě ještě zohlednit další okolnosti, eh, parametry vody a také toho, jak i tedy ta tvrdosti vody, eh, to je třeba také zahlednit. Potom ještě eh, prací prostředky pro automatické pračky. Tady nám naše studie prokázaly, že zatím nemáme možnost to ničím nahradit. Švédsko má určité možnosti, protože tam je mimochodem velmi měkká voda, takže tam se dá uvažovat o dalších možnostech, ale informace, které máme eh, tuto chvíli, jsou takové, že bez fosfátové prací prostředky nemají takovou účinnost a navíc mají také dopady na Eh, prací eh, na, na pračky jako takové. Eh, pan Krisman měl také zajímavou připomínku. Já bych neřekl v tuto chvíli, že s tím můžeme jednoznačně souhlasit tady a teď, protože uh, Eh, kdybychom to udělali příliš brzo, tak bychom dospěli ke stejným eh, výsledkům, jako máme ve studii o dopadech a proto vlastně tu revizi jsme navrhli na konec roku 2014. V neposlední řadě pan Tarabela ještě navrhl nějaké další informace na etiketách pro spotřebitele eh, ten pozměňovací návrh, který v tomto směru předložil, je ovšem něčím, co je již aplikováno Eh, na základě iniciativy eh, výrobců, která je dobrovolná a ukazuje se, že funguje poměrně dobře. Eh, není asi nutné z toho dělat právně závaznou záležitost, protože to i po té dobrovolné linii je široce výrobci akceptováno. Pak je třeba se ještě zabývat těmi širšími aspekty, tak jak o nich hovořil eh, pan Tarabela, eh, vlastně to, celé, pro tu celou životnost <clears throat> a zhodnocení eh, během celé té životnosti. A jistě je tady ještě otázka ekonomické průchodnosti. Budeme se tímto jeho posledním návrhem nepochybně zabývat v širším kontextu. Děkuji. Děkuji, tak to bylo velmi souhrné shrnutí všech připomínek. Pan Tarabela to jistě zaznamenal, jak to vypadá s harmonogramem. Pozměňovací návrhy do 24. března, to je čtvrtek, 12. dubna se jimi budeme zabývat, 13. dubna budeme hlasovat v našem výboru, 15. června bude hlasovat příslušný výbor a na plenárce se to objeví v září. Takže takhle to tedy bude vypadat. Pane Tarabelo, ještě něco, možná závěrem. Velice stručně, pane předsedo, vy jste připomněl lhuty. Já už teď jenom chci poděkovat eh, kolegům za spolupráci a s Marí Ramo, eh, mojí asistentkou, budeme ta, samozřejmě k dispozici pro zpracování pozměňovacích návrhů, které budou poslanci eh, chtít předložit. Děkuji za pozornost, děkuji za spolupráci. Předseda, děkuji všem a děkuji také komisi. Konkrétně panu Berencovi. Omlouvám se, že jsem vám předtím Eh, vaše jméno nevěděl. A teď máme před sebou poslední eh, bod na pořadu jednání našeho výboru, ještě dřív, než zazní velice zásadní prezentace o eh, informačním systému pro vnitřní trh. To bude velice důležité. Já vás všechny vyzývám, abyste tedy se zúčastnili, protože to je pro náš výbor zásadní. Ale je tady kolega eh, Kompos, který zastupuje kolegu Luis Grecha a jedná se o návrh stanoviska eh, k režimům eh, záruk při pojištění, systém záruk v pojišťovnictví. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím tedy v tomto stanovisku E, zabývat pouze otázkou ochrany zájmů a práv spotřebitelů. Otázka kompenzačních mechanismů v případě ztrát e, má také dopad na finanční instituce a pochopitelně spotřebitelé jsou nejzranitelnější skupiny, e, jsou nejvíce zasaženy v případě finanční krize. je ekonomický pokles měl velice špatný dopad na spotřebitele, také na pokles jejich důvěry vůči finančním institucím, čili musíme zaručit, aby důvěra ze strany spotřebitelů byla zajištěna. Musíme učinit kroky ve prospěch spotřebitele a ten zásadní princip je, že došlo k harmonizaci základních principů v oblasti finančních a bankovních institucí, čili máme systém pojištění vkladů, ale bohužel eh, oblast pojišťoven a pojišťovnictví v tomto ohledu pokulhává. Čili nejsou tady stejné míry záruk pro pojistitele. Také jednotlivé členské státy vytvářejí různé podmínky, různou úroveň ochrany. To znamená, že se nemůže rozvíjet přeshraniční pojišťovnictví a neexistují rovné podmínky. Spravodaj věří, že zavedení těchto systémů zajistí větší míru ochrany, kompenzace a také posílí důvěru ze strany spotřebitele v jednotný trh. Pan Spravodaj věří, že nejreálnější postup je, abychom vytvořili právně závazný rámec IGS, který bude moci napravit eh, stávající nerovnosti. Nicméně bychom neměli podkopávat ochranu, která již je nabídnuta ze strany některých členských eh, států. To znamená, že rámec IGS by měl vycházet ze stanoviska zpravodaje, měli bychom mít minimální princip harmonizace. Měli bychom vycházet z národních systémů, které by měly být v konzistentní a měli by dbát na dohled nad těmito pojišťovními systémy. Co se týče informací, ty musí být poskytnuty spotřebitelům v případě například eh, selhání této pojišťovny nebo jejich eh, krachu. Měli bychom vytvořit eh, jednotné místo kontaktů jednotný systém kompenzací, máme zajistit transparentní informace a zajistit také přeshraniční platby. Co se týče, týče budoucnosti IGS, měli bychom také vytvořit vhodné přechodné období. To znamená, že vlády musí zajistit skutečný dohled nad pojišťovnami a jejich fondy, musíme zajistit ochranu spotřebitele a tento rámec musí zajistit efektivní dohled a spolupráci mezi národním a evropským orgánem eh, dohledu, jako je například EIOPA. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že jste předložil velice užitečnou, komplexní zprávu a pochopitelně ochrana spotřebitele a finanční služby eh, bereme v našem výboru velice vážně. Nyní máme kolo příspěvku ze strany stínových zpravodajů. Máme zde pana Švába, dále pan Kreuzmann, pan Schmidt, paní Rille, pan Ashley Fox je také přítomen, čili budu hovořit stínový zpravodajové a potom je tady pan Linden za komisi. Pan Makézy, je to tak? Za komisi? Takže vás také potom vyzvu, abyste se vyjádřil, takže začíná pan Šváb. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegovi Koreo de Kampešovi a samozřejmě také navrhovateli Grešovi se kterým už jsme si sedli minulý týden několikrát a v zásadě projednali zprávu rámcově. Ono jde o to, že ani v polovině EU, respektive EHP, nejsou eh, systémy záruk v případě eh, platební neschopnosti pojišťoven. Systémy eh, se do, zatím, pokud nějaké jsou, hodně liší, zejména pokud jde o platnost nebo o, o výši pojištění nebo krytí záruky. Proto výslovně chceme eh, jednotný eh, právní rámec pro eh, systém záruk s minimálními standardy pro všechny členské státy. Vycházíme z toho, že to nejenom zvýší důvěru spotřebitelů v pojišťovnictví, ale i ve vnitřní trh, protože bude zřejmé, že jsou jednotné podmínky pro všechny pojišťovny všude a e, bude e, tím zvýšena transparentnost. V rámci směrnice solvenci 2 e, se už myslelo na celou řadu souvisejících věcí, tak aby finanční hospodářství, zejména tady v rámci měnové unie v Evropě, bylo stabilizováno, ale aby také byly, byl dokončen nebo doplněn ten trh s finančními službami. My eh, v značné míře s kolegy eh, souhlasíme a eh, budu tedy hovořit o věcech, kde bych chtěl předložit pozměňovací návrhy, protože si myslím, že bychom to mohli ještě zlepšit. Domnívám se, že je správné, aby stávající systémy zajištění, jaké navrhuje komise, začaly působit až teprve, když se lžou ostatní mechanismy, jako je například e, úprava podle Solvency 2. Ovšem v zemích, kde není vůbec žádná úprava, tak tam e, bychom měli požadovat prosazení těch stávajících pravidel a ne nějaká nová pravidla. Dále je třeba projednat e, možné zavedení stropu krytí tak jako je to u pojištění vkladu. Tady jde o to, aby spotřebitel věděl, jakému riziku eh, musí sám osobně čelit a jaké eh, riziko eh, bude pokryté prostřednictvím nějakého systému veřejného záruk pojišťovnictví. Tady jde o nejenom o pojištění spotřebitele, ale i o to, že spotřebitelé chtějí výhodné ceny pro své produkty. Samozřejmě to musíme navzájem eh, projednat ještě ty podrobnosti, ale každopádně děkuji eh, panu zpravodaji eh, za spolupráci a těším se na další práci. Děkuji, pane Švabe. A teď pan Krojsman. Děkuji a jménem kolegy Oleho Šmita bych rád poděkoval panu Grechovi za dobrou spolupráci. Ole Šmit se domnívá, že je důležité zvýšit ochranu spotřebitelů tak, a to silnými evropskými eh, pravidly, společnými eh, podniky eh, nebo klienti pojišťoven by měli mít stejnou úroveň ochrany ve všech členských státech. Také by to zvýšilo konkurenci na evropském jednotném trhu ve finančních službách. Je třeba dále harmonizovat evropská pravidla v této oblasti tak, aby byl vytvořen jednotný trh s finančními službami. Liberálové proto podporují obsahově většinu eh, návrhu kolegy Grecha a eh, v zásadě eh, říkají, že by měla být alespoň minimální harmonizace. Také pokud jde o ty omezené případy v platební neschopnosti, tak eh, všechno by se mělo financovat post, ex post a nikoli ex ante. Ten systém by měl fungovat jako systém vzájemného zajištění vzájemných záruk a neměl by být považován, eh, nebo neměl by být tak propracovaný, aby, to, aby ten příspěvek do něj byl považován jako daň nebo nějaký eh, daňový odvod. Ole Schmidt má pochybnosti ohledně eh, toho um, článku 4.6 a o, o, ohledně 4, 6 a 8, pardon. Protože eh, to by mohlo rozšířit nejenom eh, ten, tu záruku, tak jak to je v bankovním eh, sektoru, ale uvědomme si, že teď už pojišťovny eh, odpovídají eh, za jednání svých zaměstnanců a pokud je o zprostředkovatele, tak i ti musí mít osobní pojištění odpovědnosti a dále by mohlo být zajištěno, aby dozorové orgány zajistili eh, nebo eh, nepolevili v eh, dohledu nad pojišťovnami, tak aby vynucovali vynucování pravidel. A za čtvrté podvodné povolání, tedy podvol, podvodné chování není otázkou této úpravy, ale trestního práva. Dále článek nebo úprava pozměňovací návrh číslo 6 tu kolega vnímá velice skepticky protože ono je nemožné, aby eh, eh, v platebním úvazku, tedy v platební neschopnosti byly odprodány eh, některá aktiva, protože spotřebitel nebo protože věřitelé budou požadovat především plnění okamžitě. Některé pojišťovny se pokoušejí odprodat celé, celý svůj pojistný kmen v případě eh, platební neschopnosti a to je nejlevnější eh, pro spotřebitele. Článek 8 má, přináší problémy eh, pro malé trhy, kde je jenom několik velkých hráčů. Je třeba zajistit ten systém i pro případ, že zkrachuje nějaká větší pojišťovna na některých tezích, tak a menší pojišťovny nebudou moci zaplatit ty poplatky, které bylo třeba na kompenzaci všech zákazníků. Stát by v tomto případě musel eh, zajistit peníze. Eh. Tolik tedy eh, konstatování mého kolegy Ole Šmita, který tady bohužel nemůže být a bude samozřejmě spolupracovat s panem zpravodajem, aby zajistil dobrý výsledek. Děkuji vám, pane Krujcmane takže je dobré, že taky s námi spolupracuje v tomto výbor Ekon. A teď e, bude hovořit pan Fox před paní Rule ECR e před dvěma týdny získalo dalšího člena, takže zelenými mají teď stejně e, členů. V tom případě to budeme muset vyrovnávat. Teď dáváme slovo panu Foxovi. Eh, tak po ty, eh, na no to je v angličtině hezký výraz, eh, když je ve dvou stejný počet, jako je teď případem zelených a nás. Chci poděkovat za tuto zprávu. Naše frakce podporuje uh, E, přístup komise, e, tak aby tady existoval jeden rámec napříč Unii e, v této záležitosti. A my jsme pro opravdový společný systém IGS v Unii minimalistický harmonizovaný přístup a samozřejmě je tady také otázka e, kompenzací e, jak pro držitele pojistky, tak příslušného státu. Musíme si uvědomit, že trh e, pojišťovací trh je velmi odlišný od bankovního trhu. Tady je dejme tomu, kolaps pojišťoven nezajištěn stejným způsobem jako kolaps bank. A pokud hovoříme o financování, tak se musíme také zabývat širší diskuzí o úrovni financování a to dřív, než budeme stanovovat eh, eh, ty eh, případné případné úrovně toho, těchto režimů a nejsme také pro ex ante fond. Rovněž souhlasíme s ale v tom smyslu, že by by tato eh, ta, tyto režimy měly zahrnovat také případné podvody či takzvaný typ mis-selling. Tady eh, si myslíme, že to prostě není možné. To je otázka pro regulátora v eh, příslušném státě a nemůže to být předmětem IGS. Pane předsedo, my jsme eh, s panem Grechem velice užitečně spolupracovali a těšíme se na podobnou spolupráci do budoucna. Děkuji, pane Foxe, a teď je na řadě paní Rule. A to řeknu relativně rychle. Každopádně děkuji eh, panu eh, Grechovi i kolegovi Děkampošovi. Musím ovšem říci, že nad některými poznámkami kolegů se ještě musím zamyslet, zejména ten argument pokud jde o eh, podvody. To musí být eh, pokryto někde jinde. Já si myslím, že sem to nepatří úplně, nicméně musím to projednat ještě s Pasklem Kafánem. A ještě eh, se vrátím k té věci, která zazněla úplně na začátku. A sice velká problém, problematičnost transparentnosti rizik. Podívejte se na Equibolife to přišlo eh, před finanční krizí a tam v zásadě šlo o nejasnou situaci, pokud jde o rizika, eh, která na sebe jednotliví eh, zákazníci brali. A já si myslím, že to je třeba tady zohlednit a děkuji panu Švabovi za, ten, za to, že k tomu se přihlíží. Myslím si, že tady to je nesmírně zajímavé. Dobrá, děkuji vám všem a myslím si, že obecně eh, se můžeme shodnout eh, na tom, eh, co jsme dělali, pokud jde o spotřebitelské úvěry a timeshare, že nám jde o jasnost informací pro spotřebitele. To je vždycky nesmírně důležité. A vím, že to zdůrazňuje i pan Greg. A Nyní tedy eh, bych rád požádal komisi, aby eh, nám eh, řekla něco o Bílou knihu. Máme tady pana Margéziho, který zareaguje na to, co zde zatím vyslechl. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval výboru za tuto velmi zajímavou debatu. Rád bych se zaměřil na několik otázek, které si myslím, že jsou v jádru eh, debaty. Nejenom na tomto výboru, ale i na výboru Ekon. Začnu u otázky financování. S radostí jsem slyšel, že na výboru je určitý eh, zájem o ex ante financování toho systému záruk v pojišťovnictví. Rád bych zopakoval stanovisko komise. Kdyby eh, to bylo jenom ex post, tak máte dvojí problém. Za prvé, je to morální hazard, protože eh, pojištění eh, by nepřispívalo do fondu a my nechceme vytvářet problém morálního hazardu. A pokud bude jenom ex post financování, tak vzhledem tomu, že tady jsou aktiva eh, pojišťovny, která eh, jsou podkladem, tak nakonec budeme mít situaci, kdy eh, řeknete tomu oboru nebo odvětví pojišťovnictví, které je zrovna ve spodní části cyklu, vzhledem k různým tlakům, aby vám dalo peníze zrovna ve špatnou chvíli. Takže eh, financování ex post je procyklické a proto si komise, domí, eh, si komise myslí, že správný způsob financování systému záruk pojišťovnictví je ex ante. Pokud jde o tu důležitou otázku toho, jak eh, zajistit, abychom tady nešli, nedělali z komára velblouda, tak eh, tam bych rád eh, zdůraznil, že eh, posouzení dopadů se bude zabývat rizikem, jakmile bude fungovat směrnice Solvency 2. To znamená, že se nepokouší, nepokoušíme předjímat ten důležitý efekt na finanční stabilitu, ze kterého, nebo který bude mít Solvency 2. I když ten systém může být dobrý, tak nevytvoří prostředí s nulovou chybovostí. Vždycky tady bude zbytkové riziko a možnost, že eh, v nějaké nepředvídané události dohled eh, se nepodaří zabránit problémům v pojišťovně a proto je systém záruk pojišťovnictví důležitý tak, aby eh, spotřebitelé nestráceli důvěru a aby eh, důvěra mohla být co nejdříve obnovena. Já si myslím, že eh, velmi zajímavý byl také odkaz na problémy na trzích, kde je pojišťovnictví velmi koncentrované. Tady neexistuje žádné kouzelné řešení. Musíme nalézt správnou rovnováhu mezi ochranou spotřebitele a nevybráním příliš um, velké částky, která by, zabí, která by tím pádem uh, dusila ten uh, pojišťovnický obor. Samozřejmě pát pojišťovny, která uh, je větší, způsobí větší problémy. Komise pokouš, se pokusila toto zohlednit v posouzení dopadu a Konkrétně jsme zavedli určité, určitou takovou kalibraci systému záruk v závislosti na koncentraci na jednotlivých trzích. To neznamená, že v každém případě jakákoliv platební schopnost, jakékoliv pojišťovnost, pojišťovny by mohla být absorbována takovým systémem záruk. Tam jde o uh, to zvýšené eh, riziko v případě koncentrovanějšího trhu. My se ovšem domníváme, že není třeba eh, mít na paměti jenom eh, systém záruk pojišťovnictví, co by jediný, jedinou pojistku, protože dozor, dohledový systém obyčejně sleduje jenom ty větší pojišťovny, protože to je už jádro jeho činnosti. A teď závěrem si myslím, že je velice důležitý ten odkaz na problém, který by mohl nastat v případě, že část pojištěnců by chtěla likvidaci pojistek a část by chtěla převést práva na jiné pojišťovny. Myslím, že situaci musíme zvážit důkladně, protože důležité je vytvořit eh, rámec, který eh, společně s supervizorem, tedy eh, s tím dozorovým orgánem, musí ob, nebo má obnovit co nejdříve důvěru, tak aby to prakticky dále mohlo fungovat. No myslím, že to je všechno. Děkuji. Well, thank you very much indeed. I... Děkuji. Myslím, že opravdu vítáme tento celý přístup, to, že komise nám předkládá bílou knihu, takže tady máme možnost se k těmto věcem vyjádřit a náš výbor tak nepochybně učiní a to velice zásadně. A určitě ta možnost interakce zlepší kvalitu příslušných norem. A teď ještě harmonogram. A pak ještě dáme slovo kolegovi, kdyby chtěl reagovat. Pozměňovací návrhy eh, do čtvrtka 24. března, 12. dubna analý, eh, hlasování o pozměňovacích návrzích, 13. dubna eh, hlasování o textu a příslušný výbor v květnu, plenárka v červnu. Je to poměrně dost těsné E, doufám, že někteří předloží určité pozměňovací návrhy a pak se ptám ještě kolegy Antonia Kampose, zdali chce reagovat na to, co tady bylo řečeno. Ne, pane předsedo, jen chci poděkovat kolegyním a kolegům. Všechno jsem si pečlivě zapsal, všechny připomínky a nejsem teď připraven na to reagovat nějak dopodrobná, ale nepochybně to s kolegou probereme. Děkuji, e, děkuji za váš příspěvek a teď už tady máme poslední bod na pořadu jednání dnešního zasedání našeho výboru. Jedná se o prezentaci e, týmu DG Vnitřní trh o informačním systému vnitřního trhu. Jak víte, je to velice zásadní záležitost. E, je to prostě systém, který pokrývá celou řadu aspektů. Jsme velice rádi, že tady máme kolegy z DG a také tady máme kopii vaší zprávy, kterou teď předložíte. Velmi rád tady vítám pravidelného návštěvníka výboru eh, Marian Graben, která má tuto oblast na starosti. Takže Mariano, Budeme velice rádi, když nám systém představíš a pak bude prostor pro kolegyně a kolegy, aby se ptali. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že mám tuto možnost vás eh, aktuálně informovat eh, o tom, jak si stojíme eh, s tímto informačním systémem a kam chceme dojít. Důvod, proč teď přicházíme s touto prezentací, je, že komise přijala E, příslušné sdělení a máme také výroční zprávu e, o tom, jak celý systém fungoval v průběhu roku 2010. Tato prezentace je důležitá také proto, že vlastně chceme připravit půdu pro návrh nařízení, který máme v úmyslu vám předložit později v letošním roce. Abych e, vás ještě uvedla do problematiky, co to vlastně IMI je, je to vlastně aplikace která si nevyžaduje nějakého specifického hardwareu či softwaru. My jsme to vypracovali s národními vnitrostátními orgány, veřejnými orgány na místní, regionální a e, celostátní úrovni ve členských zemích. IMI e, má vlastně přemostit takovou e, tu situaci, kdy členské státy často nemohou najít eh, příslušné partnery. Teď je tady vlastně nějakých 6 tisíc orgánů, které jsou registrovány v IMI a dovedete si představit, že pro členské státy je velice zásadní, aby tady měli nástroj, během, s kterým mohou nalézt příslušného partnera jinde. IMI těmto orgánům umožňuje, aby si vyměňovali informace zabezpečeným způsobem. Je to e, systém, který je přátelský k otázce ochrany údajů e, a je e, prostě zajištěno, aby informace, které často obsahují i osobní údaje, byly vyjmenovány bezpečným způsobem mezi orgány. Důležitým prvkem IMI je také to, že funguje ve všech jazycích Evropské unie. Je to vlastně před základním nástrojem je takový již předem e, připravený překlad do otázek i odpovědí. E, pokud má litevský orgán, dejme tomu otázku směrem k polskému orgánu, tak ten litevský orgán e, může otázku položit v litevštině. Polska, polský partner si to přečte v polské verzi, pošle odpověď v polštině a litevský e, příslušný orgán pak odpověď získá e, ve své mateřštině. To je velice důležitý prvek a e, pomáhá to řešit celou řadu situací. Některé fakta a údaje. My vlastně od roku 2009 užíváme IMI pro profesní kvalifikace a pro směrnici o službách Víc jak 6 tisíc veřejných orgánů bylo registrováno pro tyto dvě oblasti. Některé členské státy mají tak decentralizovaný přístup, že registrovali všechny e, orgány samozprávy e, ve svém e, státu. Takže existuje tady víc jak 11 500 individuálních uživatelů a v současné době e, máme měsíčně přibližně 160 žádostí o informace. To je poměrně nízké číslo, ale tento údaj rychle roste ohledně rychlosti 58% všech e, žádostí e, je zodpovězeno do doby dvou týdnů. My se domníváme, že je to poměrně rychle, vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu e, vlastně informací mezi orgány veřejné zprávy, které nemají společný jazyk. Také pořádáme taková šetření, abychom zjistili, zdali pro uživatele je náš systém Eh, snadno eh, k eh, užití. Víc jak 90 uživatelů říká, že se jedná o systém přátelský. A ještě pár číselných údajů ohledně toho, co se vlastně ve systému odehrává. To jsou třeba žádosti ohledně profesních kvalifikací. Tady vidíte, že průměř, průměrný počet žádostí se pohybuje kolem 150 měsíčně v této oblasti. Samozřejmě, že tyto statistické údaje také združují e, různé úrovně. A pokud se podíváme na frekvenci e, v té oblasti profesních kvalifikací, tak je to Spojené království, Dánsko a Nizozemí. E, ty zasílají nejvíce žádostí a Rumunsko, Polsko a Německo jsou nejaktivnější příjemci e, dotazů v této oblasti. A jaké profese, dejme tomu, e, se objevují v těch žádostech. E, téměř třetina celkového počtu žádostí se týká lékařské profese. Jak víte, lékaři e, představují velice mobilní profesi uvnitř Evropské unie. E, druhá velká část se týká učitelů na třetím stupni a potom jsou to zdravotní sestry, střední zdravotní personál. Pak se objevují zubaři, farmaceuti, eh, fyzioterapeuti, eh, účetní, eh, porodní asistentky a tak dále. Takže takhle to vypadá v současné době. Následně je tady další údaj, jak rychle jsou tyto žádosti zodpovězeny. A tady vidíme, že 43% do dvou týdnů ne, omlouvám se, do jednoho týdne. Další část 56 eh, do dvou eh, týdnů. My se domníváme, že to je poměrně slušný výsledek. Pokud se podíváte na Eh, další oblast, kterou eh, pokrývá IMI, to jsou služby. Tady vidíte už trochu odlišný obrázek. Eh, pro služby je tento systém vlastně v chodu rok. A jak vidíte, ty údaje jsou poměrně výrazně nižší než u těch žádostí ohledně profesních kvalifikací. Takže v únoru jsme zaznamenali nejvyšší počet žádostí. Doufáme, že tato tendence bude pokračovat. Orgány veřejné zprávy eh, a také koordinátory IMI žádáme o, eh, o případné odpovědi na eh, a zdůvodnění tohoto nízkého počtu žádostí v oblasti služeb. Co vlastně chceme v této oblasti dosáhnout? Výměnu e, těch správních postupů. Celá řada orgánů e, e, věci řeší určitým způsobem řadu let. Teď jsou žádány, aby k tomu přistupovali odlišným způsobem, nejsou žádány o plné překlady všech dokumentů, jde spíš o Eh, kontaktování dalších eh, orgánů v jiných zemích eh, o s cílem získat informace, je tady třeba určité důvěry, prostě si to celé vyžaduje určitý odlišný přístup a některé e, orgány a jejich pracovníci vlastně přesně ještě nevědí, e, o co jde, e, co je obsahem, co má být cílem a proto je vidět, že tady je zapotřebí ještě větší osvěty, případně i proškolování. A teď ještě pár slov o expanzi a rozvoji IMI na základě e, vlastně těch eh, dvou oblastí, kterým se eh, věnujeme v rámci IMI, se nám zdá, že tento nástroj je poměrně účinný a zdá se, že by bylo dobré IMI rozvinout i do dalších oblastí. Možná, že by bylo dobré, kdyby to byl svým způsobem takový generický eh, nástroj, který by byl užíván snadno v různých sektorech. A 5. března rada v tomto směru rozhodla vlastně zahájit tak takový pilotní projekt v oblasti vysílání pracovníků. E, tam tedy bude nadále IMI také využíván a zdá se, že to je možné bez nějakého dalšího rozvíjení nějaké, e, nějakých informa- e, nástrojů, inf- informačních, takže i tato směrnice a její uplatňování budou eh, pokryty. Čtvrtou oblastí je především díky vám, Evropskému parlamentu, eh, také oblast práv pacientů, takže eh, Informace v této oblasti budou také předmětem využívání IMI. V loňském roce jsme se zabývali celou řadou oblastí, abychom zjistili, jaký potenciál pro rozvoj IMI tady existuje a nějakých 25 různých směrnic jsme nakonec definovali, kde by teoreticky řečeno alespoň bylo užitečné využívat IMI, e, e, ale musíme to ještě prodiskutovat se všemi zúčastněnými stranami. Dvě oblasti jsou e, jsou velice slibné. Je to otázka eh, vlastně eh, eh, sázení a elektronického obchodu pak si domníváme, že bychom tady ještě měli připojit eh, určité nové funkce, eh, například eh, modul pro postupy v oblasti oznamovací povinnosti, protože, dejme tomu, státy mají povinnost oznamovat nová pravidla a tak dále. A tohle všechno se neděje příliš systematickým způsobem, alespoň ne v tuto chvíli. A nám se zdá, že když tady máme tolik orgánů registrovaných v rámci IMI, tak by bylo dobré, aby tady existovala jednotnější e, forma e, toho postupu při oznamování. A pak další e, možnosti rozvoje IMI, propojení se stávajícími systémy. Je tady například databáze profesních kvalifikací, a další. A my si myslíme, že to by bylo velmi snadno eh, a užitečné propojit s IMI, že by se předcházelo různým zdvojováním, duplikacím. Takže stručně řečeno, chceme rozvíjet IMI eh, jako takový soubor nástrojů pro eh, spolupráci v, ve správní oblasti, tak aby si orgány mohly vyměňovat informace mezi sebou a případně také, aby se mohly informovat informace mezi orgány a komisí. Výhody využívání IMI e e jsou zřejmé. Je to prostě mnohem levnější, eh, když nemusíte začínat od nuly. Pak je to také otázka eh, toho, té lhůty pro eh, předkládání výsledků. Ta je mnohem rychlejší. A pokud se na to podíváte z hlediska uživatele, tak je to skutečně mnohem přátelštější pro uživatele, když vlastně jedním nástrojem mohou realizovat celou řadu různých eh, úkolů. Nemusí si pamatovat eh, různé hesla pro různé systémy, mají tady prostě jednu, eh, jedno rozhraní, kde mohou všechno jedním nástrojem pokrýt. A pak ty podpůrné záležitosti, například Eh, odborná příprava je vždycky jednodušší pro jeden nástroj, než kdyby eh, si lidé měli osvojovat tři nebo čtyři různé. A pak eh, vlastně čím více je uživatelů, tím je to užitečnější, tím větší jsou výhody Eh, těch 6 tisíc uživatelů vlastně spolu eh, nepochybně bude vést i další eh, formy spolupráce a v tomto jednom jsou, jsou již sobě blížší. Není tady žádný, nejsou tady žádné náklady pro uživatele, ty náklady jsou realizovány z rozpočtu Unie, i dejme tomu ta zpráva a údržba systému je řešena z unijních zdrojů. IMI tady neexistuje pouze pro e, orgány e, správního charakteru, je tady e, také pro jednotlivce, pro občany. Ty odpovědi jsou samozřejmě rychlejší, protože snaží se jich dobrat. Samozřejmě se také výrazně snižuje potřeba překládat ty příslušné informace, protože E, tady stačí se zeptat orgánu v jiné zemi, zdali je dokument e, platný či nikoliv. E, text je již přeložen v průběhu té komunikace, jak už jsem uvedla. A jaké jsou tedy další návazné kroky? Za prvé se domníváme, že bychom měli zintenzivnit tu proškolování a osvětu, tak aby se především v oblasti služeb zvýšila eh, zvýšilo užívání IMI. Pak je tady také otázka IT architektury. Musíme zajistit, aby celý systém byl udržitelný poté, co bude rozšířen na celou řadu dalších oblastí. A do roku 2012 eh, také potřebujeme mít jasný časový harmonogram tohoto rozšíření. My už jsme prostě identifikovali oblasti, ale je třeba, abychom tady měli jasné závazky ze strany těch eh, případných dalších eh, zúčastněných stran a jejich požadavky. A pak chceme také předložit návrh nařízení o IMI e v červnu, jak radě, tak parlamentu. A toto nařízení vlastně bude mít za cíl konsolidovat a identifikovat to stávající uh, užití a ty parametry, které jsou v doporučení a rozhodnutí komise. Uh, I vlastně Eh, příslušný eh, dozor nad ochranou osobních eh, údajů. Příslušný ombudsman zdůraznil, že tyto věci musí být takto kodifikovány. Předtím ovšem je třeba dobře definovat úlohy a odpovědnost jednotlivých zúčastněných stran. A my chceme vytvořit takový flexibilní nástroj, který by to fungování umožnil opravdu kvalitně a jednoduše. Takže toto jsou věci, které jsou v přípravě. Máme také případ, eh, příslušné webové stránky, kde je celá řada dokumentů, výroční zpráva eh, a další. Ve sdělení eh, komise naleznete k IMI naleznete více informací o kritériích a hlavních směrech naší informační strategie. A v neposlední řadě bych vám ještě chtěla nabídnout, pokud vás to zajímá, eh, možnost takového eh, semináře někdy v polovině eh, června, těsně před předložením našeho návrhu nařízení pro vaše kolegy a můžeme také udělat krátkou demonstraci eh, předvedení toho systému, pokud by vás to zajímalo. Takže asi tolik z mé strany a těším se na vaše otázky. Eh, Děkuji, Marian, za velice zajímavou prezentaci a myslím si také, že můžeme poděkovat eh, za ehm, ten přehled o budoucí strategii. Otázka řízení jednotného trhu začíná být eh, čím dál tím eh, významnější, především také po zavedení jednotného aktu, takže je to zcela zásadní nástroj. Některé oblasti, které jste identifikovala, jsou podle mého názoru velice významné, takže náš výbor velice podpoří tuto iniciativu. Vážení kolegové, zbývá nám ještě trochu času. Máte někdo nějakou otázku? Pana Šváb? Takže ten bude hovořit první, potom pan De Campos, paní Rule. Takže nejdřív pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych samozřejmě rád poděkoval komisi za prezentaci. Myslím si, že eh, tento eh, informační systém o vnitřním trhu eh, při debatě o směrnici o službách se ukázal jako velice užitečný systém pro eh, přeshraniční informování členských eh, států, eh, který pomáhá i překonávat jazykové bariéry které oni dříve nemohli překonávat a to je velice užitečné a myslím si, že je také pozitivní, že ta eh, regulace, že to nařízení se zabývá i eh, ochranou dat v systému, takže eh, já si myslím, že je dobré mít takovou ochranu údajů na dobré úrovni. Já jsem se podíval na to, co, co sem píšete a myslím si, že tady máme eh, celou řadu podniků, eh, které jsou registrované na vnitřním eh, trhu. Například ale Estonsko jich má hodně ehm, v souvislosti se službami. A mě by zajímalo, v čem spočívají hlavní problémy. Ten systém není starý, členské státy mají od něj různé požadavky a v čem jsou tedy největší problémy při jeho používání. Jsou nějaké profesní skupiny, jako třeba lékaři, kde jsou nějaké speciální problémy. Mohli byste tady pohovořit o těch problémech? Děkuji. Ano, samozřejmě jsou tady nějaké zajímavé údaje. Možná, že by nás mohl eh, zajímat počet úřadů na obyvatele. Já vím, eh, že eh, v Řecku existuje alespoň 65 registrovaných organizací k profesním kvalifikacím. Například to by vás mohl zajímat pan profesor De Campos. Presidente, ehm, eu queria agradecer esta apresentação que me parece... Já jsem chtěl poděkovat výboru za uspořádání této prezentace. Myslím si, že eh, byla velice jasná a myslím si, že se tady také ukazuje několik zajímavých věcí. Mám několik připomínek. Za prvé, eh, myšlenka národních orgánů na všech úrovních. My samozřejmě víme, že do toho můžou spadat i podnikatele, protože to bylo zmíněno eh, v té prezentaci a já si myslím, že by do toho také mohly eh, spadat odbory. V rámci těch projektů IMI se musíme ptát, jestli je to eh, i pro běžné občany nebo jenom eh, pro instituce a poskytovatele služeb? A druhá otázka se týká eh, toho té iniciativní povahy toho projektu. Nebo to má být snad jenom informativní? Ono by samozřejmě bylo nesmírně důležité, aby ty informace byly k dispozici, ale bylo by ještě lepší, kdyby nám eh, zástupce komise mohl eh, uvést nějaký příklad iniciativy. A sice toho, jak úřad jeden může kontaktovat přímo úřad eh, druhé země. Plánuje se něco takového? Nebo se budete zaměřovat jen poskytování informací? Tolik tedy mé dva dotazy. Ale rád bych každopádně eh, poblahopřál všem eh, k tomu, jak zatím úspěšný ten projekt je. Ještě někdo jiný se chtěl zeptat? Tak eh, já bych tu možná řekl několik věcí. Vy jste hovořil konkrétně o, hovořila konkrétně o důležitosti jazyka a překladu. A já vím, že se tady hovořilo o nějakých změnách v tom překladovém systému. Myslím si, že ten eh, systém IMI na tom samozřejmě hodně závisí. Mohla byste nám říci eh, něco bližšího k tomu, jak eh, jsme pokročili v celém tom projektu překladu? A za druhé, myslím si, že je velice důležité poukázat na otázku školení a vzdělávání a propagace systému ve členských státech. Vím, že už teď máte nějaká setkání ke spolupráci. dá se udělat ještě něco v této oblasti a také pokud je o další online nástroje, myslím, e, aby členské státy e, více používaly ten systém. On také nejde o to, že ho používají jenom úředníci, ale podniky e, a občané by měli mít na paměti, že toto je způsob, jak získat rychlé informace o eh, problémech eh, vzájemného uznávání. Oni samozřejmě nejdříve se můžou podívat do Solvitu a potom by to mělo být na tohle nějak provázané. Ano, děkuji. Eh, nejdříve to, na co se ptal pan Švab, na ty stávající problémy. Já to jenom vysvětlím. Komise v tuto chvíli nemá eh, přístup k obsahu informací, které jsou vyměnovány v systému. My máme akorát statistiky ohledně toho, eh, jaká výměna tady probíhá a v jaké oblasti. Tam je o to, že se to týká individuálních případů, obsahuje to osobní údaje, jak jsem vysvětlil na začátku. My jsme v rámci systému zajistili, aby eh, měli přístup k těm osobním údajům jenom ti, kteří opravdu potřebují znát. Takže my můžeme mm, zdůraznit, jak velký provoz je v nějaké profesi, ale to neznamená, že je tam nějaký konkrétní problém. Pokud je o obecně, obecné problémy, tak eh, samozřejmě tady máme seznam těch jednotlivých úřadů a ten je impozantní. Eh, v některých zemích byste očekávali vyšší registrovanost, například Itálie, kde eh, se zaregistrovalo akorát 30 úřadů. To možná stačí, ale vám to v praxi nestačí, protože mm, potom je těžké zajistit, aby všechny úřady, které se tam mají zaregistrovat, zejména na regionální úrovni, tam opravdu zaregistrované byly. Čili to je otázka, eh, kde můžeme i nadále tlačit na italské úřady. Jak asi chápete? Když se zeptáte nějakého italského úřadu a on není, a, a není to ten správný úřad, nebo tam ani není zaregistrovaný, tak eh, potom eh, vaše uživatelská spokojenost s systémem bude eh, poměrně nízká. Takže je třeba zajistit, aby eh, všichni, kdo tam mají být zaregistrováni, tam opravdu byli. Tím se dostávám k tomu, co říkal pan de Campos. Multikatele i občané se do systému zaregistrovat nemohou. IMI je interní systém pro komunikaci mezi úřady. Nicméně v některých členských státech jsou například obchodní komory, které eh, mají svou eh, roli při uplatňování směrnice o službách, protože oni často mají eh, registr podniků. V takovém případě hospodářská komora je registrovaným uživatelem IMI. IMI není otevřen běžným občanům, ale pokud si přečtete naše sdělení k eh, rozšíření, tak uvidíte, že se zamýšlíme nad vytvořením nástroje, jehož prostřednictvím by eh, občané mohli prostřednictvím IMI přímo předávat informace úřadům, protože si myslíme, eh, že pro některé oblasti by to bylo vhodné. Pan de Campos se také ptal na výměnu informací v IMI, jestli je to jenom orientační. A tak tomu docela jistě není úřady žádají informace, když je potřebují pro nějakou konkrétní situaci, například eh, v rámci eh, své dohledové úlohy. Dávám konkrétní příklad, eh, který je tady v těch materiálech také došlo eh, na to, že Český živnostenský úřad narazil na polský podnik, který prodával eh, rukavice a punčochy na eh, českém trhu. Ten podnikatel tvrdil, že má oprávnění, nicméně ten dokument neo obsahoval žádné údaje. Český eh, úřad se obrátil prostřednictvím IMI eh, na polské úřady a dostal eh, odpověď, že opravdu to oprávnění je platné. Čili toto je příklad toho, jak se naplňuje úloha systému v rámci těch dvou směrnic. Pane Harbře, vy jste hovořil o poznámce pod čarou, eh, která se týká systému překladů v IMI. Ono je poměrně nešťastné, že evropský nebo eh, systém strojového překladu Evropské komise, který používáme pro eh, překlad těch textových rubrik nebo těch musel být, vyře, eh, musel být vyřazen z provozu eh, vzhledem eh, k soudnímu rozsudku ohledně autorských práv. My jsme dostali velkou reakci od uživatelů, protože oni ho opravdu chtějí. My nemůžeme doporučit uživatelům, aby používali Google Translator, protože tam se jedná o osobní údaje a ty je třeba nechat v systému. Nicméně eh, intenzivně pracujeme s eh, generálním ředitelstvím pro eh, překlady komise, a který, které vyvíjí následnický systém a už nám nabídlo zkušební verzi systému, možná, že už letos v září. Bohužel do té doby nebudeme moci používat ten strojový systém strojového překladu Evropské komise. A to neznamená, že s jemí by toho většina zmizela. Většina těch věcí už je eh, předem přeložená, jsou to předem eh, dané dotazy. A potom poslední vaše poznámka k eh, vzdělávání a propagaci. V současné době proskoumáváme situaci mezi národními koordinátory a chceme zjistit, proč IMI se chytá tak pomalu v službách. Jakmile budeme mít eh, představu o skutečných důvodech, tak budeme chtít upravit eh, to školení a propagaci, které děláme ve členský, se členskými státy, tak abychom ty problémy mohli pořešit. Také se zabýváme možnostmi, jak nabídnout školení prostřednictvím webu, tak, protože tak bychom dosáhli mnohem širšího obecenstva než prostřednictvím individuálního školení. Teď hledáme ten správný formát, nechceme prostě eh, vytvořit něco, co nebude dosahovat eh, svého cíle. Nejdříve se musíme podívat na něco, eh, co opravdu bude plnit svůj cíl a potom eh, to přizpůsobíme aktuálním potřebám. Děkuji. Good. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Ještě paní Rapty na závěr. Mikrofon. Ήθελα να ρωτήσω to εξής, κύριε Πρόεδρε što... Děkuji, pane předsedo. A v rámci této sítě například odborové organizace mají možnost být členem například asociace eh, řeckého průmyslu, což je takový mluvčí průmyslu nebo nějaká jiná odborová organizace, teď hovořím o řecké situaci, ale možná to existuje i v jiných zemích. Čili odborové organizace, odborové centrály, funkcionáři, státní zaměstnanci, kteří jsou součástí administrativy, kdo požaduje tyto informace. Čili tyto organizace mohou být také součástí, mohou být členy této sítě? Um, it's, it's fully up to the member. Eh, je úplně na členském státu, eh, který se rozhodne, koho zapíše, kdo je kompetentní v tom daném systému za jejich stranu, čili uh, nikoho nevylučeme, pokud se stát rozhodne, že tam bude naplňovat svoji úlohu odborová organizace, například v případě směrnice o službách, tak může rozhodnout, že tato organizace, tento orgán bude zapsán, i když to bude odborová organizace. Čili nabízíme plnou flexibilitu a je to plně na členských státech, aby rozhodli, kdo bude členem. Určitě to bude otázka, až se bude řešit eh, problematika vysílání pracovníků. Chtěl bych eh, mnohokrát poděkovat jednak vám i celému vašemu týmu. Doufám, že nás lidé ještě sledují, především těch, kteří pracují i v jednotlivých členských státech. Myslím si, že to je velice důležité a je důležité, aby věděli, že podporujeme tuto iniciativu. Těšíme se tedy na další spolupráci také se těšíme na formální legislativní návrh, který máte podat v průběhu letošního roku a také na dané sdělení. Koordinátoři zcela jistě se budou snažit zapracovat naši práci z vlastního podnětu, která se týká vnitřního trhu a máme vždy plno nápadů a velice rádi přispějeme. Například budeme řešit otázku srovnávacích informací, budeme to také zohledňovat v rámci vaší výroční zprávy. Ještě jednou děkuji a na závěr pár oznámení. Sejdeme se zítra v 9 ráno. Máme malou změnu na zítřejším programu. První bod bude zpráva paní Rojtové, stanovisko eh, k, eh, k vkladům potom pan Solvíny, pak máme celou řadu bodů a v půl jedenácté přijde pan komisař Tajany, bude hovořit o svém pracovním programu, víme, že chce hovořit o celé řadě bodů. Jinak je to otázka normalizace, potom máme koordinátory a odpoledne máme důležité slyšení které bude vést pan van de Kamp. Bude se to týkat nového schvalování typu v případě mopedů, skútrů a motorek, čili tyto otázky budeme prosazovat v jednotlivých členských státech. A Evropský parlament snad osloví všechny evropské občany a doufám, že se připojíte k panu zpravodaji Fandekampovi zítra odpoledne. Chtěl bych eh, poděkovat za účast, chtěl bych poděkovat všem posluchačům za podporu a těším se na vaši účast zítra ráno.